Ja, nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Please take your seats. Zaujměte prosím svá místa. Wir starten dann. A můžeme nyní zahájit eh, schůzi výboru. Pokud nejsou z vaší strany námitky, tak eh, konstatuji, že pořad jednání ve stávající podobě je schválen. Nevidím žádný odpor či námitku, takže schváleno. Pokud je o tlumočení, kromě estonštiny a malčtiny, bohužel nemáme ani chorvačtinu, ale jinak máme k dispozici všechny jazyky. E, máme e, zde nového člena ve výboru pro životní prostředí a srdečně vítám Marka Dempsmakera. Je dokonce přítomen. Srdečně vítejte mezi námi. zastoupí ve výboru kolegyní Fridu Brepolc. Vítejte. Dále zde máme skupinu hostů. Jedná se o pana Nikolaje Astropa, norského poslance parlamentu. Nevím, jestli je již přítomen. Pokud ano, rovněž ho srdečně zdravím a dále pak generální ředitelství eh, překlady z Lucemburku, respektive 16 praktikantů, kteří eh, budou přítomní během schůze. Možná, že zde ještě nejsou, tak se připojí později. Čtvrté oznámení. Bude se konat eh, workshop pracovní skupiny pro zdraví na téma medicínské produkty pokročilé terapie a další část se bude věnovat technologickému transferu. Termín konání je 20. února 2013 a workshop o biopalivech se rovněž uskuteční 20. února od 15. do 18. hodiny v místnosti A3E2. A dále pak workshop o medicínských zařízeních, in vitro zařízeních. Ten se uskuteční 26. Eh, od 8. Eh, nebo 9. až do 16. hodině, hodiny v místnosti A3S2. A nyní můžeme přistoupit k prvnímu bodu pořadu. Jde o vozidla a jednotlivé modality eh, prahových hodnot CO2. Jedná se tedy o dodržování a dosahování cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel. Spravodajem eh, je pan Holger Kramer, jemuž eh, uděluji slovo. Téma by vám mělo být známo, protože jsme o tom jednali před dvěma roky. Tenkrát se jednalo o velmi sporné téma. Emise CO2 z nových lehkých užitkových vozidel nebylo upraveno. Ti, kteří tomu bylo, byli přítomní, vědí, že eh, ta diskuse se tenkrát točila zejména o dosažení cíle do roku 2020 a Eh, byla velmi kontroverzní eh, a již eh, na samotném množství 147 gramů CO2 na kilometr do roku 2020 je velmi ambiciozní. Komise měla do uplynulého roku prověřit jednotlivé modality, modality a také uskutečnitelnost tohoto cíle, což také učinila a e, naším úkolem je nyní odpovědět na návrh komise. E, komise e, mnohé neupravila z toho, co již je v platnosti, ale existuje diskuse o otázce, zda tento cíl do roku 2020 je dostatečně ambiciozní, zdali je nutno eh, jej ještě vylepšovat, zdali ehm, se objevují nové argumenty, nové informace, které by měly vést ke změně. Já také jsem v posledních týdnech, měsících vyslechl celou řadu argumentů a eh, děkuji kolegům, kteří se účastnili slyšení mé frakce na toto téma. Ehm, zazněla celá řada argumentů. V návrhu zprávy jsem se ale jednoznačně rozhodl, eh, že nic na cíli eh, roku 2020 nezměním. Ten hlavní argument pro eh, nezměnění tohoto cíle je, že bychom spochybnili věrohodnost dlouhodobého cíle. Kdybychom nyní sedm let před rokem 2020 něco měnili na cíli, který byl stanoven před dvěma roky zhruba nemusíme být velkým odborníkem eh, pro automobilový průmysl, eh, abychom věděli, eh, že zejména když se jedná o velké lehké užitkové užitková vozidla. Tam je zapotřebí delší vývojové fáze a také mm, výrobní fáze a e, proto argumentace e, bezpečnosti plánování je důležitý a e, hovoří pro zachování cíle. Já jsem eh, viděl studie, které ukazují, že by to mohlo být ambicioznější, ale na druhou stranu jsem viděl také studie, které ukazují, že se stávajícími technickými možnostmi, které budou eh, i v roce 2020 ještě existovat, eh, ten cíl vůbec není v roce 2020 dosažitelný, což já samozřejmě eh, vím, co vězí za politikou provádění studií, ale napovídá to, eh, že eh, to stanovení cíle je velmi nejisté a navíc nemůžeme mít již eh, nyní k dispozici eh, všechna data o eh, situaci na trhu v dalších letech. A proto bych se přimlouval za to, abychom ten cíl roku 2020 neměnili. Já čekám ještě na další studii, která se připravuje v Německu a ta by měla podezdít ještě tu argumentaci toho objemu 147 gramů CO2 na kilometr. Další důležité téma, které se týká také debaty o osobních eh, motorových vozidel, my nemůžeme diskutovat eh, obměnu eh, vozového parku bez toho, že bychom vzali v potaz vývojovou, vývojový cyklus a zkušební cyklus. To znamená, až poté, co proběhne zkušební eh, cyklus můžeme začít stanovovat eh, cíle. To eh, není otázka politická, ale matematická, protože se tady mění proměnné, musíme uvažovat o tom, jakou rychlostí auto jede, zdali má na palubě také klimatizaci a tak dále. A proto navrhuji, abychom napřed nechali proběhnout první zkušební cyklus a až poté otevřeli debatu o eh, případně nových cílech. Evropský eh, zkušební cyklus má být eh, nahrazen mezinárodním celosvětovým cyklem na už dlouhá léta čekáme a je nutno tedy vyčkat spolehlivých čísel. Pokud nevznikne ten eh, mezinárodní, tak budeme pokračovat v evropském. Já mám nyní data komise s tím, že eh, komise chce i stanovit cíl eh, po roku 2020 a chce jej posunout zpět. Mělo by to být v roce 2018. Je to něco, co já nevítám. E, faktem ale je, že situace v roce 2020 je nedohledná. E, rýsují se zde tady zcela e, nové technologie, hybridní, plynové a tak dále a vůbec není jasné, kdy, jak a tak dále se budou uvádět vůbec na trh. A proto bychom se na evropské úrovni měli spíše omezit ehm, eh, ve svých výrocích, respektive uskrovnit ve svých výrocích o tom, co budeme dělat po roce 2020. Dále, pokud jde o takzvané superkredity, eh, eh, já se domnívám, že pokud je budeme uplatňovat ve vztahu k osobním motorovým vozidlům, pak není důvod tak nečinit u lehkých užitkových eh, eh, vozidlech, zejména když hovoříme o eh, městském prostředí a užitkových vozidlech používaných v městském prostředí. Tam případně na rozdíl od osobních motorových vozidel existuje větší trh například pro elektromobilitu a já se domnívám, že ty superkredity by hm. mohly být smysluplnou pobídkou investovat do nových technologií, které nebudou hm, daňové poplatníky nic stát. A proto moje hm, drobná inovace se na tomto místě tyto superkredity zahrnout do působnosti. Musíme snižovat závislost na fosilních palivech a tak dále. Musíme podporovat nové technologie a opakují na eh, trhu eh, lehkých užitkových vozidel se eh, mohou zanedlouho objevovat i nové technologie, a pomůžou nám učinit krok vpřed. Ještě poslední věta. Obdržel jsem otevřený dopis jednoho ekologického svazu, který jsem si velmi pečlivě e, e, pročítal. Byl mimo jiné podepsán i některými podniky a mm, hospodářskými svazy. Je to podle mě příklad e, nevýdaného lobismu, protože se ukázalo, že požadavek po um, zpřísnění cíle 20 2020 jeden z těch podepsaných svazů vůbec nediskutoval, dokonce ani o něm nehlasoval eh, a neschvaloval ho. To znamená, že ten otevřený dopis vůbec neberu v úvahu, eh, když některé z eh, podepsaných svazů o jeho obsahu vůbec nic nevěděli. Považuji to tedy jako zcela eklatantní případ lobismu. Mám toho už dost být konfrontován eh, jakými si organizovanými eh, vlivovými skupinami nebo eh, ovlivňovaným veřejným míněním, které vlastně ani nemá opodstatnění. Já doufám, že toto téma budeme moci uzavřít rychle, protože nejde o zásadní debatu, jde v podstatě pouze o to potvrdit to, co jsme vlastně eh, zahájili již před dvěma roky. Děkuji. Děkuji a nyní můžeme přistoupit eh, k diskusi se stínovými zpravodají. Paní Krostet eh, nahrazuje pana Tatarelu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, já vystupuji jménem kolegy pana Tatarely, který bohužel se nemůže zúčastnit dnešního zasedání. Uh, Eh, on obecně souhlasí s návrhy obsaženými ve zprávě kolegy Kramera. Nicméně pan Tatarela má některé námitky týkající se cíle 147 gramů CO2 na kilometr. Domnívá se, že tento cíl je stále příliš ambiciozní samozřejmě s přihlédnutím k současné hospodářské krizi a domnívá se, že by bylo vhodnější nezavádět další regulační zátěž eh, pro evropské výrobce. Pokud jde o superkredity, ty považuje za důležitý nástroj pro eh, výrobce v tom smyslu, že je vede tento systém k technologickým změnám, je to pobídka k investici do nových technologií, eh, které budou nízkoemisní. Eh, jedná se o nástroj, který může účinně přispět k dosažení cílu nařízení eh, Jedná se tedy o nařízení z roku 2011, ale ne, neznamená to žádnou další zátěž pro evropské daňové poplatníky. Používání superkreditů umožňuje podporu všech alternativních typů pohonu. Tento systém superkreditů by tedy měl být prodloužen i po roce 2018, tak jak je uvedeno v nařízení, které bylo schváleno v roce 2011. To tedy je vše jménem kolegy Tatarely s tím, pane předsedo, že bych si ještě vzala pak slovo eh, osobně tedy eh, svým vlastním jménem, pokud to bude možné. Děkuji za frakci SND. Paní Olvsku, prosím, máte slovo. Tak, herr ehm, <clears throat> Kramer i sin... Děkuji, pane předsedající. Pan Kramer tak trochu zmasakroval návrh komise a myslím, že to zašel poněkud daleko. Hovořil o cílech, ale ty cíle, které už byly stanoveny, tedy přispívají ke snižování emisí. Nicméně víme, že odvětví dopravy je stále odvětví, které produkuje velké množství emisí CO2. Takže myslíme si, že to je argument pro to, abychom si stanovovali ambiciozní cíle. Samozřejmě eh, v návrhu komise jsou určité problémy. Pokud jde o to procento týkající se eh, lehkých eh, užitkových vozidel a osobních vozidel, protože mezi těmito eh, dvěma texty, které se týkají těchto dvou typů vozidel, jsou veliké rozdíly, pokud jde o ambice. A my si myslíme, že to je trochu riskantní. Máme pocit, že tam skutečně ty technické požadavky se příliš liší podle různých typů vozidel. Uh, a tím vzniká dosti složitý systém, protože pak ty eh, lehká eh, užitková vozidla by se mohla prodávat mnohem snáze, protože by vlastně byla ekonomicky výhodnější. Měli bychom podporovat takový druh vozidel, u kterých eh, skutečně ty ambice budou přiměřené a ty ambice by měly být obdobné protože jinak ty cíle nebudou fungovat tak, jak jsme doufali. Pokud jde o dlouhodobé cíle, ty jsou také velice ambiciozní a my si myslíme, že bychom měli být i ambiciozní i nadále. Neměli bychom vytvářet velké rozdíly mezi jednotlivými typy vozidel. Chceme-li změnit postoje spotřebitelů. Musíme skutečně ty ambice uspůsobit u obou typů vozidel obdobně. Pokud jde o výjimky, pro některé konkrétní výrobce navrhují se nějaké nové výjimky podle objemů a já myslím, že takto bychom neměli postupovat protože to není potom žádnou pobídkou pro toho výrobce. A já tedy mám v hlavě velké otazníky, pokud jde o, o tuto věc. Co se týče těch eh, superkreditů, jejich příprava a budoucnost bude velice záviset na eh, tom, jaké ambice do nich budeme vkládat a jaké budou požadavky na emise pokud se na nich nějak shodneme, pak ano, pak ty superkredity by mohly fungovat i nadále jakožto pobítkový systém. Ale pokud ty požadavky, které nastolíme, budou eh, příliš nízké, tak potom ty superkredity nemůžeme přijmout. A pokud jde o omezení rychlosti, to je také obsaženo v návrhu. To je návrh, o kterém lze diskutovat a o kterém ještě budeme určitě diskutovat, ale v zásadě s ním souhlasíme. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo kolega Karl Schlüter, prosím. Děkuji. Myslím, že si musíme uvědomit, čeho chceme dosáhnout. Máme určité e, cíle v oblasti klimatu a musíme napomáhat členským státům, aby, těchto, aby tyto cíle splnili. Tady máme návrh. Pokud bychom chtěli e, e, zvýšit ty ambice, mohly by ty náklady být negativní. Uspoříme peníze daňových poplatníků, peníze spotřebitelů, peníze malých a středních podniků tím, že nastolíme eh, přísnější normy, než je těch 147 gramů. To bylo stanoveno na základě eh, předpokladu, eh, který byl ale milný, pokud jde o emise produkované stávajícím vozovým parkem. Takže vycházeli jsme se z milných předpokladu při stanovení tohoto cíle. Pokud ty normy tady nespřísníme, pak eh, ty úspory CO2 budeme muset činit někde jinde, ale tam to naopak bude peníze stát, místo toho, aby to peníze uspořilo. Jak eh, tedy vysvětlí všem, kteří eh, kupují vlastně služby instalatérů a truhlářů a jiných malých a středních podniků, jak jim chcete říct? Tak, já chci eh, hlasovat pro nařízení, které zvýší čisté náklady eh, těchto podniků na provoz jejich vozidel zhruba o 4 až 5 tisíc euro na životní dobu toho vozidla. My musíme skutečně v krizi šetřit, ne eh, vytvářet dal, další náklady. A pokud řekneme tedy podnikům, tak produkujte více CO2 a tím uspoříte peníze, no to je přece jenom iluze. Naopak to bude eh, eh, stát více peněz. A komu potom po roce 2020 budeme prodávat auta? Myslíte, že Číňané nebo eh, Indové si budou prodávat, pardon, kupovat takováto vozidla? Ne, tím zcela zabijeme evropský automobilový průmysl. Musíme zdůraznit, že budoucnost je v úsporách peněz v omezování emisí tam, kde skutečně můžeme ušetřit. Tam je budoucnost. A z tohoto ohledu nevidíme přínos eh, eh, zpřísnění nebo zachování stávajících norem. A proč další superkredity, když už víme, že ty cíly, které, cíle, které jsme stanovili, jsou poměrně snadno dost dosažitelné a potom je vlastně nějak skladovat do budoucna, to je úplně zbytečné. Co se stalo s evropskou inovací? Neustále všichni hovoří o inovacích, ale teď tady říkáme, no inovovat nebudeme, necháme si ty staré, uh, uh, stará auta, staré normy. To přece není žádná budoucnost. A souhlasím s kolegyně Ulfskok, že to omezení rychlosti je dobrá myšlenka. A pak ve mně opravdu vzbuzuje e, obava ten návrh, že se bude čekat na nový zkušební cyklus e, a že to vlastně pozdržíme do roku 2021. Ale proč, proč to máme pozdržovat o e, další roky? Nejen, že máme podvody s koněským masem, ale také podvody s autem v Evropě. U všech aut jsou odhady emisí CO2, ale jsou to často podvody, protože ty zkušební eh, údaje jsou často velice zavádějící. Eh, takže měli bychom skutečně přestat obelhávat spotřebitele ohledně toho, kolik utratí za palivo. Měli bychom mít zkušební cyklus, který bude bližší realitě, aby eh, tomu lidé rozuměli, když si kupují auto, protože teprve potom spotřebitel eh, se může skutečně se znalostí věci rozhodnout, pokud chce si koupit auto na zemní plyn, prosím, ale pokud chceme uspořit peníze a chránit životní prostředí, tak bychom měli spotřebitelům dát čestný odhad toho, kolik to jejich vozidlo bude produkovat emisí. Takže já si myslím, že pro budoucnost inovací v Evropě je, ehm, jsou přísnější eh, limity, nepotřebujeme eh, superkredity a ta ochrana eh, nebo omezení rychlosti, to je, myslím, dobrý nápad. Také to přispěje k větší bezpečnosti silničního provozu. Těším se na ta určitě tvrdá jednání, která povedeme i s radou, ale s kolegou už jsme diskutovali mnohokrát, tak doufám, že i tentokrát se to podaří to zní, že se jedná o velmi dlouhé přátelství. Martin Kellenen je ještě dole, jedná s panem Van Rompojem. A můžeme tedy pokračovat s ostatními řečníky. Na řadě je paní kolegyně Lipáš. Děkuji, pane předsedo. Já eh, se velmi ráda připojím k tomu, co bylo řečeno. A chci připomenout, že cíle komise eh, bylo 135 eh, gramů. A kdyby se na eh, užitková vozidla aplikovalo to, co se vyžaduje od běžných automobilů, bylo by to 118 gramů. A tím pádem 147 gramů nejen, že není příliš ambiciozní, ale naopak je to příliš vysoká hodnota. Ehm, nedo, neumožní nám dosáhnout našich cílů v oblasti životního prostředí a také to neumožní dosáhnout zajímavých výsledků v průmyslové oblasti. Pro řadu našich zemí eh, průmyslové podniky eh, vyrábějící automobily prodělávají velké problémy automobilové podniky eh, budeme-li je tlačit, eh, aby směřovaly eh, k vozidlům, které jsou určeny pro 21. století, lehká vozidla mal, s malou spotřebou, s malými emisemi, <clears throat> Jen tak eh, budeme moci trvale udržet eh, fungování těchto eh, automobilových podniků. Musíme si tedy stanovit jasné cíle a to, co nejrychleji. Průmyslové odvětví má potřebu jasné viditelnosti. Jestliže budeme čekat až na rok 2018 nebo dokonce až přímo na rok 2020, proč ne, když už se pustíme do čekání, tak prostě bude to opravdu úplně nepřijatelná situace. My potřebujeme před předvídatelnost, jasnou srozumitelnost v této průmyslové oblasti. Takže já si myslím, že je třeba být naopak ambicioznější, než jak to navrhuje jak komise, tak i zpráva. Ale přitom samozřejmě musíme být reální, co je možné dnes dosáhnout vzhledem k dané situaci. Pokud jde o superkredity, tak já myslím, že je nemůžeme rozšířit. Rozhodně ne. Chci připomenout, že e, to platí evropský daňový poplatník a tudíž v současné situaci si nemyslím, že by bylo dobré tyto bonifikace, tyto superkredity rozšířit. A pokud jde o e, testy, zkoušky, Eh, tak eh, je jisté, že o 26 eh, za referenční období došlo k navýšení emisí. Potřebujeme tedy přesné zkušebnice, když vidíme určité, určitá vozidla s určitou spotřebou benzínu a emisemi CO2, pak prostě musí jít o reálnou spotřebu a nikoli virtuální spotřebu. Potřebujeme evropským spotřebitelům dát transparentní údaje a to e, v, je v obecném zájmu. Takže to jsou poznámky, pane předsedo, které jsem chtěla přednést. Děkuji. Děkuji, paní Lepáš, a nyní má slovo Karl-Heinz Lorenz. Já jsem v podstatě zajedno s Holgrem Kramerem. Říkali, že výrobci potřebují dlouhodobou eh, plánovací bezpečnost. S tím zcela souhlasím a eh, měl to v podstatě do své zprávy napsat ještě angažovaněji, což ale nechci některá eh, kritizovat. Dovedl bych si ovšem představit, že bychom snad nemuseli čekat do roku 2018, abychom definovali cíle na rok 2025, ale Eh, ti, kteří tvrdí, že těch 147 gramů je ďáblovo dílo a že to není dosažitelné, tak eh, vám také mohu ukázat další dopis pana Krámera, který mi napsal, a sice tohoto znění. Emily eh, Floriane, jeden velmi významný německý automobilový průvodce, pardon, výrobce mi napsal, s těmito čísly si za dva roky snadno poradíme. Tím chci říci, že automobilový průmysl v Evropě toho dosáhl mnohé za poslední léta. A když si vzpomenete na směrnici o automobilech, eh, tak eh, mnozí se domnívali, eh, že mm, to nezvládnou, ale mm, vedení automobilek tvrdilo, že do roku 2015 ty cíle dosáhnou a e, k tomu mohu pouze poblahopřát. Napřed si všichni myslí, že se svět e, zhroutí, ale pak zjišťujeme, jak to bylo dobře trvat na ambiciozních cílech, e, protože prospěli světu a zejména životnímu prostředí mít dobrá eh, eh, rychlá auta, eh, která každým rokem spotřebovávají méně benzínu, to je skutečně dobrá věc a kde skutečně bychom neměli čekat do roku 2018 na stanovování dalších cílů. To je jediné. Dále, zkušební cyklus. Neexistuje větší lež, než je zkušební cyklus. Ano, je tomu tak. Výrobci aut eh, polepí eh, například eh, dveře lepící páskou, aby snížili odpor větru. Problém je, že toto trpíme, takovéto věci jim nemohou procházet. A e, další e, velká lež, dámy a pánové, automobilového průmyslu je to, že nám chtějí nabolíkovat, že celosvětově, globálně vznikne tento nový mezinárodní cyklus. Já už 23 let pracuji na otázce klimatických změn. Víte, kolik milimetrů jsme se posunuli vpřed, e, pokud jde o celosvětovou dohodu? To víte vy lépe než já. V Evropě musíme postupovat angažovaně, ale samozřejmě také uměřit otevřeně, nesmíme věci přehánět a musíme především eh, eh, říci našim klientům pravdu. Dnes koupíte nové auto, a bude mít zkušební spotřebu tolik a tolik a eh, jak, jakmile Eh, se ocitne ten vůz na dálnici, tak zjišťujete, že spotřebuje dvakrát tolik. Takovéto lži si my jako parlament už nemůžeme nechat líbit. Možná, že ty nejpřehnanější čísla jsou skutečně přehnaná, ale eh, takovéto machinace, eh, které jsou skutečně poháněny těmi zainteresovanými průmyslovými odvětvími, jsou nemyslitelné. Proti tomu musíme postupovat. Já se toho samozřejmě rád zúčastním. Superkredity. Já jsem kdysi byl velkým fandou superkreditu. A také eh, eh, jsem ehm, eh, na tom zaškobrtnul, protože ten nástroj není až tak skvělý. Netvrdím, že bychom jej měli odstranit, ale měli bychom jej jaksi zastropovat. Já jsem měl možnost hovořit s zástupcem jednoho z nejprestižnějších a nejmocnějších evropských automobilových svazů, který mě ujistil, že se jedná pouze o 2-3 gramy. Je-li to tomu tak, tak eh, můžeme tyto 2-3 eh, gramy eh, navíc ještě připustit, ale ať dostanou superkredity šanci, nebude-li z toho 105 nebo 107 gramů. Takže, dámy a pánové, chci tím říci, abychom se na to podívali důkladně. Já eh, rok 2020 nemíním měnit, ale domnívat se, že to je ďáblovo dílo těch 147 gramů, to je nesmysl. A pak ještě něco, pak skončím. ještě jedna lež. Někdo mi vypráví, že auta jsou stále dražší a dražší, ale minulost ukazuje, že to je nesprávné. Ano, auta sice jsou o 2-3 e, tisíce eur dražší, ale za 2-3 roky e, e, ty auta, ta vozidla dosáhnou obrovských úspor a e, to znamená, že pokud jde o e, cíle úspor, můžeme být e, klidně odvážnější. Podívejme se na německý automobilový průmysl. Prodávají auta s nejefektivnějšími motory po celém světě a myslím, že to je správná cesta. Samozřejmě s měrou, ale balit eh, automobilový průmysl do vatičky, to je zcela nesprávné. Děkuji. To byla jasná slova a nyní má slovo Jo Leinen. Po tomto projevu Karla Heinze Lorence se již těším na hlasování a jsem napjatý, jak to dopadne. Je správné, Karl Heinzi, že automobilový průmysl se musí výrazně zlepšovat. My máme cestovní mapu 2050, kde je jasně stanoveno 60% příspěvek ke snižování CO2. To znamená, že potřebujeme činit odvážné kroky vpřed. O tom není sporu. A myslím, že se ocitáme v době, kdy eh, dochází k transformaci technologií. Jsme přesně Eh, na, jakém, eh, na jakém si pomezí, kde se začínají vynořovat nové technologie a nové možnosti. Já se domnívám, že tento parlament, tento výbor Evropská unie by průmyslu v tomto ohledu eh, měli pomoci dát průchod těmto novým technologiím a začít je využívat. Já jsem proto, formulovat již nyní cíl 2025. Eh, eh, v roce 2008 jsme si stanovili cíl eh, na rok 2020, to znamená s předstihem 12 let. I tenkrát jsme vedli debaty, ale bylo to uskutečnitelné. Nyní jsme v roce 2013 a pokud si stanovíme cíl do roku 2025, tak je to rovněž 12 let. Hm, takže ať mi nikdo neříká, že s tímto před předstihem 12 let nemůžeme stanovat cíle. Měli bychom to učinit ještě jednou a pak průmysl bude vědět, kam eh, spějeme a kam chceme eh, dorazit a bude z to eh, své poznatky, svůj know-how přetavovat do praxe a automobily nepředvádět, po, nepředvádět pouze na autosalonech, ale je také konstruovat. K tomu se ještě druží další problém a sice, že automobily jsou značně dražší. Buď příslušné průmyslové odvětví začne snižovat své náklady, včetně eh, svých výdělků a eh, spotřebitelé budou ochotní tato auta kupovat. A pak se tady nabízí otázka, zdali by neměly existovat systémy pobídek eh, pro přechod eh, k novým technologiím. Říkáme tomu superkredity. To slovo mi trochu vadí, ale je již eh, zavedeno. Já nejsem v zásadě proti pobídkám, protože všechna tato auta jsme již viděli na těch autosalonech, ale nejsou konstruována, nejsou produkována. A proto si myslím, že potřebujeme nástroj, který by eh, podporovali eh, i eh, reálnou výrobu těch, eh, těch aut. A to samozřejmě neznamená, že to zaplatí daňový poplatník Corinne Lepage. To je něco zcela jiného, ty superkredity. Já jsem tedy pro stanovení cíle eh, do roku 2025 a sice eh, letos nebo nejpozději v roce 2014. V zásadě jsem i pro superkredity. Samozřejmě je nutno eh, určit, kolik by toho mělo být. Neměli bychom příliš štědrými superkredity rozmělňovat cíl 2020. A také mám pocit, že v souvislosti s tím eh, zkušebním cyklem eh, eh, trochu šumlujeme. Já si nedovedu představit, že potřebujeme tak dlouho pro vytvoření transparentního zkušebního cyklu. Spíše se kloním eh, k tomu, abychom vytvořili jiný, eh, eh, lepší cyklus a ten bude měřítkem všeho, protože ten stávající je spíše podvodem spotřebitele. Klostet. Děkuji, že mi dáváte slovo. Já teď hovořím svým vlastním jménem. K této zprávě musím říci, že si myslím, že zpráva našeho kolegy Kramera je velmi pozitivní a že eh, dlouhodobý cíl 147 gramů CO2 na kilometr by se neměl negativním způsobem eh, měnit. Připadá mě to jako velmi ambiciozní eh, cíl, ale upřímně řečeno, dnes v době ekonomické krize dochází k většímu počtu nákupů ojetých vozidel než nových vozidel. A musíme ty věci trochu zrelativizovat. Když slyším kolegu eh, Florence, který říká, no to nevadí, když dojde k eh, zvýšení, když dojde ke zvýšení 2 až 3 tisíce eur eh, u lehkých užitkových vozidel, Eh, jejichž cena je eh, málo vysoká, no tak 2-3 tisíce, to je nemožné, to prostě je nepředstavitelné. Já myslím, že musíme být realističtí, když hovoříme o všech těchto věcech a uvědomit si, o čem vlastně mluvíme. Chceme-li prosadit ještě náročnější normy automobilovým výrobcům u lehkých užitkových vozidel, pak já si říkám, eh, kež by stejné nároky byly na emise CO2 u všech eh, uhelných eh, tepláren či elektráren. Takže nový návrh komise, který se týká emisí CO2 eh, osobních vozů, to E, není zahrnuto do nového návrhu u lehkých užitkových vozidel. Spraved, spravodaj si přeje, aby to tam bylo zahrnuto, protože si myslí, že takové superkredity jsou nástrojem, který umožní stimulovat e, situaci a vytváření vozů s nízkými emisemi, e, stimulovat k novým technologiím. Ano, na tom se asi shodneme. To nevyžaduje finanční prostředky od daňových poplatníků a to je dobře. Eh, takže eh, chce, aby ten, eh, ta hranice byla 75 gramů, to znamená vyvíjet náhradní technologie a to je také dobrá věc, pokud jde o ty superkredity. Já si myslím, že prostě je třeba ten, tu hranici 75 gramů snížit na 50 gramů, protože už tady je řada eh, výrobců, kterým, kterým se daří dosáhnout takové hranice. 75 gramů, to si myslím, že nebude nikoho stimulovat k nějakým velkým, eh, velkým úsilím. Eh, takže souhlasím s takovými superkredity na dlouhodobou Eh, výhled. Stanovili jsme si tady některé věci a chceme je měnit už v roce 2013. Musíme si uvědomit, jaká je situace, že je situace krize a jaké jsou finanční schopnosti eh, a možnosti eh, těch, kdo si kupují vozy. Děkuji a nyní se musím omluvit, protože jsem právě zaznamenal kolegu Martina Kelenena, zpravodaje a má slovo jako první nyní. Děkuji, pane. Děkuji, pane předsedo, a já se omlouvám, že jsem tady nebyl, když začala diskuse, ale já jsem se účastnil konference předsedů. Eh, takže dovolte, abych především řekl, že naše skupina podporuje rozhodnutí zpravodaje udržet eh, target dlouhodobý cíl na rok 2020, eh, tak jak je to formulováno v návrhu zprávy s hodnotou 147 gramů, tak jak to bylo stanoveno před dvěma lety. To si myslím, že je docela ambiciozní eh, tlak na eh, průmysl a já za to děkuji zpravodaji. Vím, jaké tady jsou problémy, eh, které existují na cestě k dohodě ale myslím si, že pan Kramer tady jistě má na jedné straně zájmy eh, výrobců, ale také na druhé straně zájmy životního prostředí, snaží se skloubit tyto zájmy a je tady celá řada eh, aspektů, které vstupují do hry. Myslím, že dohoda mezi radou a parlamentem, tak jak byla dosažena v roce 2011, byla velice obtížná dohoda, to vám mohu připomenout a e, také e, partneři v oblasti dopravy v Spojeném království se e, domnívají, že do roku 2023 dochází k vlastně k nákladům 50 milionů a jde o to, že potřebují mít výrobci určitou jistotu, když plánují své výrobní aktivity a není možné narušovat v těchto velice obtížných dobách konkurenceschopnost a schopnosti a možnosti výrobců. Je třeba hovořit také, eh, jaké by byly investiční náklady, kdybychom zvýšili cíle eh, k roku 2020, zejména náklady malých a středních podniků, které jsou tady velmi eh, důležité. Dále otázka snížení eh, emisí u osobních automobilů. Já bych tady byl velmi opatrný u návrhu komise eh, nahradit eh, nový, nahradit nový evropský jízdní cyklus novým cyklem zkušebního, zkušební povahy. A tady jde o otázku matematického stanovení Ehm, a také zvážení, jak jsou výrobci schopni eh, splnit tento náročný cíl k roku 2020. Souhlasím s návrhem eh, zpravodaje, že z prosince 2014 bychom to měli přesunout na leden 2018 eh, a vlastně ponechat si NEDC jako současný, současné kritérium a e, takto e, zkoumat e, účinnost podle tohoto režimu a pak se po roce 2020 opírat o komplexnější monitorovací údaje. Dále je tady návrh výjimky ze strany komise a jde o to, že se má jednodušit celý postup, snížit zátěž, eh, zejména na malé a střední podniky a vlastně to nedělá žádnou, žádný velký rozdíl z toho celkového eh, objemu ehm, Dokonce by se dalo říct, že pokud je o počet těch kilometrů, je to opravdu velice, eh, velice mm, zanedbatelné Dále je tady návrh větší flexibility, pokud jde o časový průběh aplikování této výjimky. Tady komise říká, že je třeba uspůsobit eh, toto celé pro zájmy různých eh, účastníků. Děkuji. Děkuji, Žil Pagnon. Pane předsedo, vážení kolegové, Eh, musíme si dobře uvědomit, eh, že nařízení, tak jak je nám dnes předloženo, je eh, zásadně důležité pro nadcházející roky. Připomeňme, že za 20 let emise tohoto typu dopravy se zvýšily o 26 Musíme tedy stanovit jasný rámec pro emise skleníkových plynů, zejména u těchto typů vozidel. A je třeba provést průmyslová měření, která umožní inovace a výrobu eh, čistých vozidel. Já tady se mohu připomenout, připojit ke kolegovi Florencovi a sdílím jeho analýzu. V rámci našich návrhů musíme nejen podpořit ambiciozní cíle, ale myslím, musíme také hájit zájmy Um, výrobců malých a středních vozidel. Uh, to nemůžeme zkoumat uh, z finančního hlediska, musíme to především zkoumat z hlediska průmyslového. Víme, že automobiloví výrobci malých uh, a středních vozidel mají možnost reagovat na cíle, které si přejeme. A na, a na závěr dovolte ještě několik poznámek k samotnému textu. Myslím, že je třeba změnit kritérium uh, použití uh, hmotnosti vozidla Ehm, jako kritérium, protože eh, snížení této hmotnosti neumožňuje eh, snížit eh, emise CO2. Já předložím v tomto smyslu pozměvací návrh. Myslím, že je třeba také použít údaje z roku 2009 a nikoli z roku 2006 o vozovém parku, když definujeme koeficient, který umožňuje lepší sdílení celé škerého úsilí mezi výrobci. Myslím, že je také důležité přesněji definovat časový harmonogram eh, etap po roce 2020. A to proto, aby to pro výrobce bylo eh, srozumitelné a jasné. Můžeme také žádat, aby Evropská komise ještě před koncem roku 2014 předložila globální legislativní návrh, eh, který by revidoval zkušební cyklus a také vycházel s norem euro a ze směrnice o označování eh, tak vozidel z hlediska emisí CO2. To je vše, pane předsedo. Děkuji vám. A další je Anna Rozbach. Anna Rozbach si již nepřeje promluvit, takže Judith Merkis. Dank u wel, voorzitter. Veel is hier al gezegd. Ik, uh, ik, uh, mijn woorden is vooral om... Děkuji, pane předsedo. Již zde zaznělo a a já to chci zopakovat, že to také podporuji. Totiž potřebujeme eh, dlouhodobou jistotu a možná bychom mohli usilovat o milník 2025. Existují již strategie pro rok nebo až do roku 2030, 2050, takže v tomto případě bychom mohli i my eh, zajistit eh, delší plánování až do roku 2025, ale s přísnějšími cíly. Nyní již uplynulo několik eh, let od stanovení cíle a řekla bych, že automobily by eh, dnes již měly být úspornější a proto potřebujeme eh, ambicioznější cíle. To je realistické. Rovněž vidíme, že systém superkreditů eh, nepřinesl ono zazelenění, které jsme si přáli, nebo ekologizaci. Právě naopak vozidla s vysokou spotřebou, jaksi vyrovnávají přínosy eh, nízkoemisních vozidel, takže potřebujeme jiný systém pobídek než superkredity. protože dochází eh, k tomu, že 50% těch dobrých eh, subvencuje nebo dotuje 50% těch špatných. Takže eh, musíme usilovat o větší udržitelnost. Dále k inovaci eh, zde již zaznělo mnohé. Eh, vidíme například, že u inovativních vozidel jsme propásli mnoho příležitostí. Ve Štrasburku se diskutovalo o právních předpisech o ochraně před hlukem a Mnohdy se obáváme toho, že přísnější požadavky mohou poškodit automobilový průmysl, ale pokaždé se pak ukáže, že automobilový eh, průmysl si dokáže poradit i s přísnými předpisy, protože mají k dispozici dlouhodobé cíle, ehm, kterým se mohou eh, přizpůsobit. Děkuji, Krista Klas má slovo. Ich sage von vornherein, já bych hned od začátku chtěla říci, že návrh pana Krámera podporuji, protože celou tuto diskusi jsme již vedli před dvěma nebo dokonce eh, třemi roky a nemůžeme eh, každým rokem eh, zapřehat nové koně do vozu a nemůžeme také si vytyčovat eh, nové cíle. Divím se, když pan Schlüter nebo Corinne Lepage argumentují tím, že chceme něco udělat pro automobilový průmysl, něco dobrého. To přece vůbec není pravda. Ale já spíš mám na zřeteli malé a středně velké podniky. V minulosti jsem to tvrdila i nyní. Jsou to řemeslníci, jsou to také vinaři, kteří um, distribuují víno a nakonec i lidé, kteří cestují do práce a e, proto e, varují před rychlostními limity. Nedovedou si představit, e, že bychom měli pak ještě trestat ty, kteří dnes a denně odvádějí pro nás dobrou práci. Potřebujeme spolehlivé cíle, toho bychom se měli držet, protože každý cíl, který pak o rok později spochybňujeme, není cíl, kde je pak spolehlivost předtím varují. A e, především základní e, směr musí být e, takový, že pro nové pořizování můžeme mít vysoké požadavky, ale užitkové doby musí zůstat. Musí být přece možné využít eh, vozidlo až do konce životního cyklu, jinak eh, to zvýší samozřejmě zátěž na odpadovém hospodářství. Děkuji. Já jsem kdysi také byl stínovým zpravodajem tohoto tématu a musím říci, že e, tato e, zpráva nese nesprávný e, titul, protože my bychom měli spíše hovořit o efektivnosti či účinnosti pohodných hmot automobilů. A to mohou členské státy posoudit lépe než my. Těm předřečníkům, který řekli, že skutečná spotřeba a normovaná spotřeba e, se výrazně rozcházejí a že potřebujeme e, zkušební cyklus, e, který alespoň přibližně pokryje nebo vystihne realitu. Jestliže 25 až 30 je rozdíl mezi normovanou spotřebou a reálnou spotřebou, pak se skutečně musíme bavit o správnosti toho zkušebního cyklu. Pokud jde o superkredity, tak tady považuji za vhodný návrh Karl Heinze Lorence. Zdali bychom tam to neměli jaksi zastropovat nebo e, e, zakončit e, horním limitem, protože ty superkredity by měly působit stimulačně ale také bychom měli dbát toho, aby to neotevřelo stavidla k podrývání předem zadaných cílů. A tady si dovedu představit i větší přísnost stanovením horní hranice. Dále eh, nižší spotřeba my máme nyní v Evropě eh, rok ovzduší a menší spotřeba znamená také eh, menší eh, emise kysličníků, respektive dusičnanů a také popílků a tak dále. Ale to musí být nákladově efektivní. Je velký rozdíl mezi normálními osobními vozidly a také užitkovými vozidly a, jedním, a novými. Jedním kritériem eh, pro um, nákup nového vozidla eh, je samozřejmě lepší technologie, ale mm, ekologická technologie je také důležitá. A to by mělo být rovněž um, jedním z argumentů. My jsme kdysi v diskusi hovořili o takzvaném omezovači rychlosti. Nejúčinnější způsob, jak ušetřit pohonné hmoty, je mm, nešlápnout tak eh, silně na eh, plyn. A u užitkových vozidel bychom tuto debatu měli vést. O tom zdali to má smysl či nikoli. Tenkrát to rozhodnutí bylo velmi těsné. Kolegové z dopravního výboru hlasovali pro, eh, v výboru pro životní prostředí to bylo zamítnuto a O tom bychom měli ještě jednou eh, diskutovat. A kromě superkreditu bychom členským státům, těm, které to chtějí, měli poskytnout možnost osvobození od eh, zdanění eh, mimořádně ekologicky šetrných vozidel. Pokud se dostanou na trh taková eh, vozidla, které mm, spotřebovávají mnohem nebo podstatně mimořádně méně, pak by tady měla být možnost eh, to opatřit daňovým bonusem. Pokud jde o dlouhodobý cíl, tak kolega Kramer a další, kteří o tom hovořili, mají pravdu, že totiž průmysl potřebuje určitou plánovací jistotu. Já se domnívám, že dlouhodobý cíl s eh, dostupnými technologiemi, které musí být proveditelné, protože sedm let uplyne velmi rychle. Takže takovéto cíle by měly být co nejdříve definovány, ale e, také samozřejmě nesmíme přestřelit za cíl. E, tudíž si nejsem ještě zcela jist, e, jaký by ten dlouhodobý cíl měl být. V konečném důsledku ušetří spotřebitel, to znamená ti, kteří Eh, byli právě zmíněni paní Klas, například vinaři, u mě na severu také řemeslníci eh, a živnostníci, kteří eh, musí urazit velké vzdálenosti ke svým klientům a tak dále. Tady by skutečně bylo záhodno, respektive bylo užitečné, kdyby došlo ke snížení spotřeby. Dále, Eh, testovací nebo zkušební cyklus. Jestliže eh, se ten, eh, jestliže se během zkušebního cyklu zjistí, že odchylka od normy je 20 až 30 tak to samozřejmě není přípustné. Tady musíme zlepšit a zreálnit ty zkušební cykly. 10% je ještě únosné, protože nemůžeme vlastně imitovat všechny spotřebitele, ale více ne. A nyní eh, dávám slovo Filipu Onu, vedoucího jednotky dopravy a ozonu. Eh, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. And... Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Kramerovi za připravenou zprávu která uvádí mnoho nových myšlenek. Úvodem pár faktů. Za prvé, ten údaj z roku 2010 u dodávek, že se hovořilo o 118 gramech. Parlament potom zavedl si 147 gramů pro rok 2017 a jak ví pan Kalanen, byl tedy zaveden ten cíl 147 gram pro rok 2020. Jsem trochu překvapen, že tyto pozměňovací návrhy, které se objevují ve zprávě, zacházejí tak daleko, že vlastně už mm, upravují tato čísla, protože už se superkredity zavádíme multiplikační faktor, ten cíl je tady navržen e, změna z 50 na 75 gramů a také změnit strop u množství vozidel, které se kvalifikují. kvalifikují. A potom je tady ten cíl 175 gramů pro rok 2017, když teď vlastně jsme jenom 6 gramů od tohoto cíle. Takže mně připadá trochu překvapivé, že se navrhuje oslabení toho cíle 175 gramů. Pokud jde o těch 147 gramů, naše hodnocení dopadu ukazuje, že to je technicky proveditelné, že eh, to lze dosáhnout za rozumných nákladů pro výrobce. A tento cíl, přesto co tady zaznělo, Eh, byl také oslaben prostřednictvím superkreditů, prostřednictvím zavádění multiplikačních faktorů, změn stropů eh, pro množství vozidel, které se mohou kvalifikovat a také se eh, zavádí vlastně ten princip, že je možné kumulovat ty kredity až pro období po roce 2018 a mohlo by se tedy použít potom v období 2020 až 2025. Pokud zhruba 2% lehkých užitkových vozidel se kvalifikuje pro eh, superkredity, tak potom ten eh, cíl by se zvýšil na 152 gramů po roce 2020. A pokud by se ta kumulace umožnila, tak pak by to bylo v roce 2025 150 gramů a ne 147 gramů. A změny těchto cílů samozřejmě eh, omezují tu účinnost našich cílů eh, a naopak dojde ke zvýšení emisí CO2 do atmosféry. Hodně lidí tady hovořilo o tom zkušebním cyklu. Nejprve bych chtěl zdůraznit eh, něco, co je v našem návrhu jasné. Pokud se zkušební cyklus změnil z NEDC na VLTP, pak bychom museli provést to potřebné uspůsobení a zajistit, že tady nebude větší zátěž pro dotčené výrobce. To je z našeho návrhu jasné. Jakmile k tomu, eh, nebo i když k tomu dojde, tak ty cíle zůstanou stejné. My si uvědomujeme, že pro výrobce by to bylo dosti zatěžující, kdyby se ty eh, cíle najednou zase pozměnily. Nicméně je také třeba zavést VLTP, ten nový zkušební cyklus. Ty nové postupy pokračují během roku 2013. V roce 2014 by se to mohlo nějak finalizovat a potom už bychom mohli být připraveni používat ten nový cyklus VLTP. Proč je to důležité? Je to důležité, protože lidé by díky tomu získali lepší informace. E, to znamená, ten, kdo kupuje tu dodávku, tak ví, kolik ta dodávka spotřebuje, bude mít přesnější informace. A to také umožní větší úsporu paliv a pokud tady budou tedy náklady na dosahování cíle 175 nebo 147 gramů, tak ten kupující už uvidí, eh, kde může uspořit. Ten nový postup VLTP jim to usnadní. Takže já si myslím, že je důležité zavést ten zkušební cyklus co nejrychleji, protože by to určitě pomohlo eh, všem účastníkům procesu. A naopak bychom to uspořili eh, náklady těm, kteří si kupují dodávky. Dále otázka dlouhodobého cíle a toho, kdy bychom s tím cílem měli přijít. My navrhujeme rok 2014, protože výrobci potřebují čas na uspůsobení se, potřebují určitou jistotu. A odkládat to o 4-5 let, to se všechno jenom rozmělní máme konkurenceschopný automobilový průmysl, tu konkurenceschopnost chceme zachovat. A pokud ten cíl Eh, dáme brzo, tak výrobci budou mít jistotu a čím dřív, tím lépe. Určitě jim to usnadní situaci, budou vědět, kdy se budou muset přizpůsobit tomu novému cíli. Děkuji. Mnohokrát děkuji a závěrem uděluji ještě jednou slovo zpravodaji Holgru Kramerovi. Ano, děkuji vám za tuto debatu a argumenty, které zazněly. Nemohu reagovat na všechny, protože eh, těch aspektů bylo příliš, ale několik slov k těm nejdůležitějším poznámkám, hlavně ke zkušebnímu cyklu. Samozřejmě eh, Karl Heinz, Filipe Oune, eh, všichni ostatní. Testovací zkušební cyklus eh, není praktický a neobráží realitu. Problém je, že zkušební cyklus není předmětem tohoto nařízení a to platí také pro nařízení CO2 pro osobní vozidla. Testovací cyklus respektive zkušební cyklus je standardem ke eh, srovnatelnosti vozidel a také eh, k eh, generování cíle CO2. Eh, nejde tedy o změkčení cíle, podle mě, ale já ve zprávě jednoznačně říkám, že pokud budeme mít nový zkušební cyklus, pak je na čase definovat i nový dlouhodobý cíl. Pokud nebudeme mít žádný zkušební cyklus a je zde určitá pravděpodobnost, nevím jak veliká, že na mezinárodní úrovni nedojde k novému zkušebnímu cyklu, tak musí být jasno i z hlediska plánování, že budeme muset pokračovat pokračovat s tím starým. Ať už vznikne nový evropský nebo ne, eh, prostě to není eh, předmětem tohoto nařízení. Já se dovnívám, že musím říct ještě eh, jednu větu, kterou jsem pronesl i ve výboru pro průmysl a mm, týká se to také debaty o osobních motorových vozidlech, nejen užitkových. Není tady souvislost mezi výrobci vozidel, které vykazují velmi eh, nízký průměr emisí CO2 a na straně jedné a eh, úspěšnosti na trhu. Eh, naopak, šampioni CO2 v Evropě, neuvádím jména, jsou těmi, kteří mají ty největší ekonomické problémy. Ten, kdo konstruuje malá auta a vypouští velmi eh, eh, nízké emise CO2, eh, není nutně tím, kdo vyrábí vozidla, o která zákazníci velmi stojí. To je něco, co si musíme uvědomit. A výslovně se nechci zařadit mezi ty, kteří mají průmyslu říkat, jak vyrábět vozidla. Kdo to ví líp, ať si sám založí automobilovou firmu. Mně jde o realistický, ambiciozní eh, právní rámec. A mám za to, abych to zopakoval, že rok 2014 je příliš záhy na to, abychom avizovali, co se má stát po roce 2020. Eh, eh, při mnohosti informací, které mám k dispozici, si myslím, že se toho mnohé děje. V této chvíli Jolainen to řekl. Vznikají nové technologie, nové eh, formy pohonu, máme globálně klesající ceny plynu. Může být, že v dohledné době se bude pohybovat kolem nás mnohem více automobilů na zemní plyn než nyní. Nevíme. A proto si myslím, že potřebujeme více času k proskoumání situace na trhu kompromisní nabídka. Nemusí to snad být rok 2018, ale rok 2014 považuji za příliš záhy. Superkredity. Já jsem si vyvodil z této eh, debaty, eh, že bychom je mohli i přejmenovat, eh, totiž nejsou to superkredity, které by platili daňoví poplatníci, ale mohly by to být i inovační pobytky například. Mám dojem, že mm, panuje sympatie pro tyto Eh, nástroje, jak eh, to konkrétně ještě eh, upravit, to, to nevím. Dále limity rychlosti, myslím, nepatří do tohoto nařízení. Ostatně je to nejúčinnější způsob, pane předsedo, jak snižovat nebo se vyvarovat emisí CO2. Nejlepší způsob by bylo nechat ty auta stát v garáži. Myslím ale, že nemá být naším úkolem ty, kteří eh, ze 100% eh, v rámci své profese využívají eh, lehká užitková vozidla, jak si spoutávat do pravidel a nařizovat, diktovat jim něco a nemá to, co hledat eh, v zákonech. Není to eh, příspěvek ke snížení emisí, maximálně snad eh, k bezpeč- silniční bezpečnosti. Mám na mysli omezování rychlosti. Tady jde o otázku, jak eh, celkem snížit eh, průměr eh, vozového parku. Myslím, že není nutné ty výrobce, kteří tvoří výjimku, protože mají nízké počty vozidel, by neměly být nutně předmětem debaty. Já ještě jednou zvu i zástupce komise, protože mm, za několik dnů budu prezentovat studii, která zdá se dospěje nebo dospívá k jiným závěrům než eh, ta vaše. Eh, tady se totiž praví, že realistický cíl eh, se pohybuje někde mezi 175 gramy a 163 gramy. Tím chci jenom ukázat, že tady neexistuje žádná logika, žádný automatismus, že v případě ambiciozního zákonodárství CO2 bude konečný spotřebitel vždy profitovat. Někdy eh, skutečně ty ceny eh, výroby nebo náklady, výrobní náklady eh, vozidel stoupají, ale musí to zaplatit spotřebitele. nebo si spotřebitelé tato vozidla nemohou vůbec dovolit. Každopádně já doufám, že dospějeme k ke kompromisu. Já jsem vždy eh, ve svých zprávách usiloval o kompromis. Doufám, že budeme ambiciozní, ale realističtí a je nutno zohlednit, že automobilový průmysl, zejména v jižní části Evropy, se nenachází eh, eh, v rajské situaci. Děkuji. Děkuji, Holgre. Termín pro pozměvací návrhy je stanoven na 27. února do 12. hodiny a společně s pozměvacími návrhy eh, budeme diskutovat 24. Eh, 25. dubna. Eh, v květnu pak je hlasování a plenární schůzek pak v červnu se bude tímto tématem věnovat. A tím pádem je tento bod číslo 3 ukončen, uzavřen a můžeme se eh, spustit do dalšího bodu, a sice eh, číslo 4. Jde tady eh, o ehm, vytvoření systému pro obchodování s povolenkami se skleníkových plynů ve společenství. Spravodajem je Petr Líze, kterému uděluji slovo. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. My v podstatě chceme nyní diskutovat pouze o pozměňovacích návrzích a jsem vděčen za uh, mnoho pozměvacích návrhů, které eh, spočívají na eh, eh, linii návrhu zprávy a vylepšují ji. Výslovně děkuji také za spolupráci s dopravním výborem. Zpravodaj Matthew Groš učinil velmi konstruktivní příspěvek a spolupráce probíhá velmi zdárně. A chceme se také pokusit ještě před hlasováním v příštím týdnu dospět ke shodě se zpravodajem dopravního výboru tak, abychom mohli eh, mluvit jedním hlasem za oba výbory. Eh, velmi eh, stručně pro ty, kteří posledně nebyli přítomní, abyste měli přehled, oč se jedná. Komise navrhla na jeden rok zastavit tak říkajíc hodiny s obchodováním Eh, s emisními povolen, povolenkami pro letectví, to znamená do dubna 2014 by eh, neměly být udělovány sankce ohledně interkontinentálních eh, letů, které jsou podrobeny obchodování s emisními povolenkami. Tato výjimka platí pro všechny mezikontinentální lety, to znamená nejenom pro evropské letecké společnosti, ale pro všechny, které odlétají z Evropy do třetí země nebo z třetí země do Evropy. A tato výjimka pak nebude platit pro vnitroevropské lety, o tom se diskutovalo. Já sám jsem to zahrnul do svých úvah, ale myslím, abychom dospěli ke společnému cíli a vytvořili systém pro celosvětový, eh, celosvětovou leteckou eh, dopravu a nerozlišovali mezi USA, Čínou a tak dále, je dobře tuto výjimku obsahově, ale i časově omezit. Chceme mít mezinárodní úmluvu a současně chceme zachovat eh, systém obchodování s emisními povolenkami a převést ho do mezinárodního systému a mezinárodní umluvy. A návrh komise je, myslím, dobrým východiskem proto. Posledně se hovořilo také o tom, proč tolik třetích zemí klade odpor vůči tomu. Já to nechci zopakovat, opakovat, ale chci pouze zdůraznit, že podle mého názoru je uváděno málo věcných důvodů, je to spíše politický útok protože finanční zátěž emisních povolenek je velmi eh, nízká. U mezikontinentálních eh, letů jde eh, asi o 2 eura a náš kolega Gebrandy hovořil, že na londýnském letišti Heathrow stojí jedno kafe asi 2 eura, tolik, kolik je cena povolenek ETS. A navíc, myslím, tady zasahujeme podle některých eh, do eh, právních systémů eh, třetích zemí, ale to je nutno vyvrátit, protože sám mm, Evropský soudní dvůr mm, pronesl, prohlásil, že máme právo u letů vzlétajících nebo, startu, nebo přistávajících v Evropě vybírat poplatky. Navíc jsou ty poplatky stupňovány také podle vzdálenosti. A samozřejmě letecká společnost, která letí z Německa do Polska, platí méně, než když eh, letí z Německa do Japonska. Byť eh, mezi tím eh, leží jiné země. A když se z Londýna letí do Kanady, platí se méně, než když se z Londýna letí do Mexika. Byť mezi tím leží USA. To znamená, argumentace třetích zemí není velmi koherentní. Přesto se tím musíme obírat a v politice platí, že vnímání je realitou. A ve třetích zemí eh, v této chvíli panuje dojem, že si nepřejeme mezinárodní eh, řešení, ale chceme pouze vnucovat zbytku světa náš názor. A proto podporuji návrh komise v zásadě a proto i vám eh, navrhuji Eh, pozměňovací návrhy, které se od toho zásadně odchylují, zamítnout příští týden. Je to pozměňovací návrh číslo 8 od paní Hasy a Sabine Vic. Obě nejsou přítomny, přesto si dovolují mm, říci, že je to pouhopouhý populismus, seriózní ekologické svazy, stejně tak jako seriózní partneři z průmyslu, pod, nepodporují takovýto návrh. Samozřejmě Takovýto návrh eh, můžeme nabídnout, ale když se podívám Satu Hasi a paní Wills hluboce do očí, tak myslím si, ani sami nepřejí, aby jejich návrh eh, prošel. A proto není ani eh, velmi slušné tento návrh vůbec předkládat. A navrhuji, aby byl stažen a, nebo zamítnut. Dále navrhuji ještě zamítnout návrhy 11 a 45. Tady jde právě o to pozastavení uplatňování systému EU a když se tážeme navrhovatelů, co tím chtějí eh, dosáhnout, ICAO eh, zasedá letos. Bude-li eh, výsledek, tak vznikne mezinárodní umluva. Pokud nebude výsledek, tak další tři roky umluvu mít nebudeme a budeme to odsouvat eh, do nekonečna. To znamená také, že systém bude panovat pouze eh, v rámci Evropy, ale nikoli eh, mezinárodně. Já myslím, že to je nesprávný postoj, protože to snímá tlak z mezinárodního společenství se dohodnout. A pokud to takto budeme provozovat natrvalo, dva roky by snad ještě prošly, ale Eh, v této eh, chvíli nemáme mm, skoro žádnou cenu za CO2, ale dříve nebo později chceme, aby narostla a za deset let eh, mm, se to snad stane ještě i bez zásahu politiku, bude ještě systém obchodování s emisemi. Pak budeme mít i problém s konkurencí. V této chvíli je problém konkurenceschopnosti zanedbatelný, protože lety uvnitř Evropy emitují méně CO2 a cena je velmi nízká. Frankfurt, Hamburg to stojí 13 centů například ale kdybychom stanovili vyšší cenu a na delší dobu, tak by vznikl problém eh, konkurenceschopnosti a proto eh, navrhuji zamítnout eh, pozměňovací návrhy 11 a 25. Dále máme tady návrhy, které se mm, postarali o větší jasnost a ty podporuji, například návrh pana předsedy a pana Gebrandyho a dalších. To určitě sladíme tak, abychom to nalezli v kompromisu aby se to promítlo do kompromisu. Pak tady máme dva pozměňovací návrhy, které jsou velmi důležité a vnášejí do debaty novou eh, dimenzi. Chtěl bych o tom diskutovat ofenzivně. Jde o stanovení eh, účelnosti prostředku, eh, takzvaný earmarking. Byl to před lety právě výbor pro životní prostředí, které řekl, že se musíme postarat o to, aby eh, finanční prostředky byly nasazeny účelně, aby tady nebyly eh, zaceleny eh, díry v rozpočtu, ale abychom například podporovali inovaci a výzkum v letectví. Tato myšlenka mm, je v návrhu 24 Hasi a Wills e, a v mém návrhu 23 e, opět tematizována. A jde také o akceptaci třetích zemí. Jestliže Američanům nabídneme například, že s určitou částí finančních prostředků budeme provádět výzkumné projekty, pak je ta argumentace proti evropskému systému obchodování s emisními povolenkami obtížnější z jejich strany, než když řekneme, že ty peníze patří celé nám. A nebo když řekneme, že peníze část část půjde do mezinárodní politiky boje proti klimatických změn, například na půdě OSN, tak bude rovněž obtížné eh, pro například rozvojové země eh, argumentovat proti. A proto tyto pozměvací návrhy eh, podporuji. Samozřejmě, že to musí ještě projít jednání s radou. Rada zatím byla vždy proti, ale Eh, myslím, že je nutno signalizovat ochotu k jednání na mezinárodní eh, úrovni, že pokud jde o mm, vázání, účelové vázání finančních prostředků, eh, že jsme tady přístupní diskusy a nikoli rigorózní, příliš rigorózní. Děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Já myslím, že když budu eh, sestavovat kompromisní návrhy, tak budu postupovat tak, a abych dal najevo, že učiníme vše pro to, abychom eh, umožnili mezinárodní dohodu, ale eh, rozhodně nebudeme činit nic, co by naznačovalo, že chceme toto téma uložit ad acta. Pokud jde o backloading, tak já jsem právě obdržel e-mail kde se praví, že je na čase odstranit, zbavit se evropského systému obchodování s emisními povolenkami. Ale nutno říci, že tady skutečně nejde pouze o technické věci, ale e, také o naši politiku a odpovídám na tento e-mail. Určitě není na čase e, skoncovat e, s e, evropským systémem obchodování s emisními povolenkami, ale právě naopak rozšířit je na mezinárodní úroveň. Děkuji. Děkuji Petru Lízovi na toto téma budeme diskutovat ještě i zítra a každý eh, z vás se na tom může podílet. Aby se z toho stal úspěch, mám na mysli mezinárodní jednání IKO a já jsem eh, přesvědčen, že u IKO jsme se dostali tak eh, dopředu, že Evropa jednala 12-15 let, se vůbec nic nedělo na mezinárodní úrovni. Rozběhly se věci až poté, když jsme my nastartovali debatu o evropském systému obchodování s emisními povolenkami a zahrnutí letectví do tohoto systému. Já sám jsem eh, k tomu podal několik pozměňovacích návrhů, mm, které naznačují, že je jasné, že to nemá sloužit k ucpání rozpočtových děr, ale že je nutno účelně uplatňovat finanční prostředky, abychom iniciovali opatření boje proti klimatickým změnám a opatření, které umožní přizpůsobení se klimatickým změnám. My jsme eh, viděli například na úrovni členských států, že náklady jsou velmi nízké, eh, činí několik eh, centů. Vidím to například v Německu, když létám z jednoho místa na druhé Takže ETS bychom skutečně e, e, e, měli podpořit, ale pokud se nám nabídne možnost posunout něco vpřed i na mezinárodní úrovni, tak je nutno tu této příležitosti využít. Navr- souhlasím také s návrhem komise zastavit hodiny v uvozovkách, jak navrhuje komise, ale nikoli věčně ale právě až nebo pouze do konce roku 2013. Tolik z mé strany k pozněvacím návrhům, jinak souhlasím s linií zpravodaje. Samozřejmě, že uvidíme podle zítřejšího hlasování, zda lice o dvě si svou cenu ponechá, anebo zda ten systém již eh, nefunguje. To samozřejmě je odvislé i od ceny, byť je to eh, tržní mechanismus a proto eh, apeluji na vás zítra zúčastněte se toho a zafixujte ETS tak, aby mělo svou cenu. Jinak nebudeme mít eh, v ruce žádnou zbraň, pouze tupý meč. Můžeme být hrdí na to, čeho jsme dosud eh, dokázali. Eh, mám na mysli zahrnutím nebo zařazením letectví do systému ETS a je nutno přestat um, uvalovat další daně na tento systém a na, respektive na lety. To znamená, je nutno se rozhodnout buď pro e, navyšování daní e, na e, lety, anebo pro systém ETS. E, a nyní můžeme pokračovat s Chrisem Davisem, který e, dorazil přesně na minutu, anebo přistal přesně na minutu a má slovo. Ale já jsem nepožádal o slovo. Já bych si rád odložili svou řečnickou dobu až po té, co si vyslechnou další příspěvky. Děkuji. Äh, Martin Kellenen. Do you want floor, Martin? Takže Martin Kellenen. Chcete slovo, Martine? Samozřejmě. Tak já budu velice stručný, pane předsedo. Jak už jste řekl, Vítám odložení o jeden rok, pokud jde o zahržení, za, zahrnutí letů eh, do tohoto systému ETS. Samozřejmě se bude tedy vyčkávat na mezinárodní dohodu. My bychom byli raději, kdyby ten návrh byl přijat s co nejmenším počtem pozměňovacích návrhů a co nejrychleji. Některé pozměňovacích návrh, pozměňovací návrhy vlastně tedy e, zavádějí větší kondicionalitu, ale to by podle našeho názoru ohrozilo samotný cíl návrhu komise. Já bych chtěla zdůraznit ty pozměňovací návrhy, které se snaží znovu otevírat e, diskusy, kterou jsme vedli minule o těch závazných příjmech, pokud jde o dražbu povolenek. Myslím, že nemá smysl znovu otevírat tu diskusi třeba s radou, protože z předchozích jednání bylo celkem jasné, že členské státy by asi neustoupily v tom, tomuto požadavku. Také bych vyzval k opatrnosti u těch pozměňovacích návrhů, které by mohly poškodit nebo předjímat eh, rozhovory na úrovni ICAO myslím, že nemá smysl zavádět nějaké přísné jednostranné podmínky ze strany EU, protože ještě nevíme, jak bude vypadat ta, eh, to, to celosvětové opatření. Z těchto důvodů my jsme přeložili některé pozměňovací návrhy, které by měly trochu usnadnit průchod návrhu tak aby ten jazyk byl skutečně jasný, aby to nevyvolalo obavy u některých vyjednávačů a tím pádem ty vyjednávači, kteří za nás nebo za EU jednají na ICAO, by mohli eh, postupovat dle smyslu tohoto návrhu. Děkuji. Ještě Karl Schlitter, místo Satuhasy. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl ukončit ty letající daňové ráje, kterými jsou letecké kterým je letecký průmysl. Nechtěl bych ani tolik zastavit hodiny, jako spíše zastavit emise. Proto my jsme předložili pozměňovací návrh v tom smyslu, že by se tento návrh měl zamítnout. Nicméně souhlasíme eh, s mm, úmysly návrhu pana Lísného číslo 23, my máme obdobný číslo 24, pokud jde o přičlenování těch prostředků na eh, užitečné cíle, protože to by skutečně mohlo přispět k té celosvětové dohodě. Ale nevidíme důvod, proč eh, zastavovat hodiny. Měli bychom prostě pokračovat dál, než bude ta mezinárodní dohoda a tlačit na tu mezinárodní dohodu, tím, že e, tyto e, příjmy budeme investovat třeba na různé, různá opatření pro změnu klimatu v rozvojových e, zemích. To by určitě bylo v konečném důsledku nejprospěšnější. Ale prosím, je to přece drobný poplatek. Už tak mají 85 povolenek zadarmo. Navíc eh, u těchto se teď draží, ta cena je celkem nízká, takže se skutečně jedná o minimální poplatek a měli bychom to zachovat. A taky myslím, že to není dobré z hlediska zákonodárství, když říkáme, že chceme tržní nástroj a pak vlastně uprostřed jeho platnosti řekneme, ne, ne, ne, tak to vlastně zastavíme. To, myslím, neposkytuje to dostatečnou předvídatelnost, o níž tak často hovoříme. Děkuji. Děkuji, François Grostet. Děkuji. Myslím, že e, většina e, uznává, že rozhodnutí komise je zajímavé, tedy to rozhodnutí zastavit ty hodiny a počkat na pozitivní e, rozhodnutí v ICAO, což by asi mohlo padnout co nejrychleji. Chtěla bych připomenout, že směrnice začala platit 1. ledna 2012 a že už je návrh na změnu už 12. listopadu téhož roku. A e, to se e, ocitáme v situaci permanentní nejistoty ze strany průmyslových podnikatelů. Já tedy myslím, že je třeba e, vyhnout se nežádoucím retroaktivním účinkům na evropské subjekty, které se chovaly tak, jak měly. Některé subjekty, některé letecké společnosti už začaly nakupovat určitou část povolenek pro lety před 12. listopadem, i když samozřejmě eh, teprve se to mělo sečíst v dubnu 2013, ale oni se chovali správně. Jim vytváříme problém těm, kdo postupovali dobře. Vlastně dvojnásobně penalizujeme tyto subjekty, protože vlastně je penalizujeme za to, že oni už od roku 2012 eh, postupovali podle směrnice. Eh, měli bychom rozlišit mezi těmi, kdo postupovali dobře a něco již podnikli a těmi, kdo ještě nic nepodnikli. Mm, takže a posteriori bychom neměli měnit eh, některé podmínky, které Eh, byly stanoveny původně. Čili já jsem předložila pozňovací návrh, který eh, by umožnil aplikovat směrnici tak, jak eh, se s ní letecké společnosti seznámily, aniž by došlo k určitému vlastně stažení určitých těchto povolenek protože mně připadá skandální eh, postihnout ty, kteří již začali uplatňovat směrnici o ETS a vlastně zvýhodnit jejich konkurenty, kteří ještě, kteří ještě nezačali eh, s uplatňováním směrnice. Čili toto jsem chtěla eh, navrhnout, říci a doufám, že EU po valném schromáždění ICAO v roce 2013 dospěje k dobrým výsledkům. Děkuji. Kolega Kráma. Děkuji, Holga Krama. Děkuji. Já nechci opět rozvěřovat celou debatu, hovořit pouze o pozměňovacích návrzích, ale přesto se domnívám, že e, e, ta značka Stop the Clock je zavádějící, protože v podstatě jde nikoli o zastavení hodin, ale o krok zpět, protože se proti nám vzedmul velký odpor třetích zemí, které prostě neakceptovali, eh, že jim někdo diktuje evropské právo a proto je to krok zpět. Jiné obce nebyly. Považují to eh, eh, ale za nedobré, neblahé, protože vzniká situace, kdy lety do třetích zemí nejsou eh, v systému obchodování a vzniká takzvaný vnitroevropský systém ETS. Můžeme eh, samozřejmě říci že, to, říci, že to není až tak eh, špatné, ale uvedu jeden příklad týkající se léta. Let z Düsseldorfu na Malorku je v systému ETS. Let z Düsseldorfu do Egypta nespada do systému ETS a víme-li, jak turisté eh, cestovních kanceláří eh, velmi dbají na své peníze, eh, tak se může stát, že ten let do Egypta, respektive bez zahnutí do systému ETS, bude přínosem a ziskem pro Egypt. Já jsem jeden ze signatářů pozměvacího návrhu, který říká, že když už to pozastavíme, tak ale zcela. Zatím není ani ta ambice to odsouvat do nekonečna, ale z toho yes we can, ano můžeme, se může stát také we do not get, nedosáhneme toho. Může se stát, že na podzim na úrovni ICAO se nestane nic. Co uděláme? Opět se ocitneme v situaci, kdy budeme mít konflikty na politické úrovni, um, um, zlob, rozlobené dopisy ministrů a tak dále. A myslím, že ta situace z loňského roku e, mrtvého konce nebo patové situace by se již neměla opakovat. Budeme-li mít eh, na podzim eh, příležitost eh, pracovat na legislativní úpravě toho, co IKO rozhodne, tak to bude dobré. Pokud ale IKO nerozhodne nic, tak budeme, se ocitneme v jakési evropské izolaci. A proto se já domnívám, a Petr Líze to v úvodu také zmínil, pokud něco pozastavit, tak zcela. Já se přimlouvám za toto eh, pozastavit na určité časové období, během něhož můžeme eh, přemýšlet. A pak ještě něco, co podle mého názoru je zcela nemyslitelné. Je to otázka mezinárodního práva. A sice, že z toho systému výjmeme třetí státy na určitou dobu, ale státy EFTA, eh, které neschválili ETS. Těmto zemím nadále diktovat e, evropský systém ETS to považuji za nesmyslnou a e, zbytečnou e, pr- politickou eh, provokaci. Je to jakási mocenská hra eh, na úrovni EU. Myslím, že tím eh, opět rozbijeme politický porcelán na diplomatické úrovni alespoň, protože nutíme Švýcarsko do systému, vstoupit do systému, mm, do něhož vstoupit nechce. Nemůžeme Švýcarům diktovat, co mají dělat. A proto bychom měly dodržovat i zásady mezinárodního práva, alespoň ty eh, státy EFTA, které eh, s tím nesouhlasily a nehlasovaly proto, eh, k tomu nenutit. Děkuji. Tak så mycket. Jag ska vara ganska kortfattad. Jag tyckte att det var ganska konstigt. Děkuji, budu velmi stručná. Myslím, že když jsem viděla ten návrh poprvé od komise, tak mě připadalo trošku zvláštní, ale je tady vlastně jeden argument, proč podpořit tento návrh komise a především, že nemůžeme uh, říci, ne, to tak to neuděláme. Nakonec eh, v situaci, kdy dostáváme určité vágní eh, přísliby, kdy se tady navrhne určité datum a pak zase další eh, datum. Ano, eh, musíme se pokusit to nějak dát dohromady. Já bych to raději urychlila, abychom měli jasný termín, který by neměl být příliš vzdálený. A potřebujeme mít konkrétní kritéria, která budou platit. A když nic nebude přijato mezinárodně, měli bychom pokračovat s vlastním systémem. Je to, eh, říká se, že je to velká zátěž pro letecké společnosti. Problém je, že Eh, létat tak eh, do takového velké míry, jak eh, létáme, je trvale neudržitelné. A přitom lidé létají stále více a více. Je tedy zapotřebí mít něco, co bude mezinárodně fungovat. A na to můžeme chviličku počkat, ale ne na věky. A potřebujeme mít tedy systém, který bude pokrývat i mezi... No, I'm already done. Oh yeah, stimmt. Yeah für die Kollegin. Dann aber jetzt Chris Davis, wenn er möchte. Thank you, Chairman. I want to keep this very simple. I... Přát mluvit, Chris Davis. Ano, to je velice jednoduché. Já podporuji návrh komise uh, mít určitý prostor pro vyjednávání a uh, stanovit si ty eh, příjmy plus časový harmonogram ale dvě otázky. Za prvé, já si nejsem celá jistý, zda je opravdu nutné uh, Eh, aby komise postupovala eh, postupem eh, spolurozhodování. Například v případě jiného, jiného nařízení prostě komise přijde a řekne, na dva roky přerušujeme uplatnění toho a toho předpisu a vlastně jen tak, já si tedy nejsem jistý, zda je tady opravdu prostor pro spolurozhodování Eh, tady vlastně eh, je eh, otázka toho původního záměru rady i parlamentu. A za druhé, druhá otázka se týká diskuse a prostoru pro vyjednávání. Já si myslím, že i když tady nejsou konkrétní data o tom, kdy proběhnou ta jednání, probíhají přece jen určité soukromé Eh, diskuse a otázka zní, jaká je záruka úspěšného eh, výsledku v takovémto prostoru vyjednávání. Děkuji a prosím další. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná. Jde o to, kolik vlastně letů chceme mít. Já myslím, že dnes bychom neměli eh, vymýšlet nový systém. Každý nový systém bude mít opět své dětské nemoci a bude znovu všechno třeba definovat eh, od začátku. Otázka eh, je, zda by měl být určitý tlak na ICAO, aby do konce roku byly věci vyřešeny. Je potřeba, aby se věci daly do pohybu, ale Eh, je také nebezpečí, že vlastně si proti sobě postavíme celý letecký průmysl. Eh, potřebujeme tady v Evropě mít určitý systém, který funguje a eh, potřebujeme být ambiciozní v oblasti letecké dopravy. Letecká doprava by si nicméně měla uchovat určité ziskové marže. Nemyslím tedy, že je třeba systém nahradit jiným systémem. Upřímně řečeno, je pravda, že jsme si nevybrali snadnou cestu. Je to systém, který se obtížně spouští a v této fázi já opravdu vlastně nevidím ani náznak mezinárodního systému, který by se tady objevil. Děkuji vám a nyní bych rád dal slovo komisi. Prosím. Kdo by si přál slovo? Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji, děkuji všem, kdo hovořili v diskusi eh, a vyjádřili se k navrhované výjimce. Já se omezím na minimální komentář. Za prvé, pokud je o rozšíření eh, působnosti eh, pokrývající vnitroevropský provoz, tak eh, když se podíváme na původ té eh, výjimky, tak je to trošku nelogické. Jde vlastně o to vytvořit určitý prostor pro mezinárodní eh, mm, jednání v rámci EU. Systém ETS e uvnitř EU vlastně nikdy nebyl zdrojem kontroverze, pokud je o švýcarské partnery tak myslím, že je to prakticky podobné. Švýcaři nikdy nespochybnili aplikaci evropských ETS eh, e při jednání eh, s námi o těchto povolenkách. Tady se vlastně vytváří dost zvláštní okolnost, která se týká Eh, nejen toho, že jsou tak velice eh, zeměpisně blízko, že se Švýcarsko nachází uprostřed EU, eh, e ale také ideologicky vlastně jsme, máme velmi podobné názory a sdílíme cíle. Takže tady je vlastně možné proaktivně říci, že takováto výjimka by byla škodlivá, negativní. A pokud jde o náklady, pokud jde o e, zkreslení hospodářské soutěže, všichni ti, kdo e, fungují uvnitř pravidel EU, s těmi bude nakládáno naprosto stejně. Některé společnosti si to spočítali, že vlastně jde o 25 centů na jeden let e, uvnitř EU. To určitě nezmění plány na destinaci dovolené u zákazníků. A ještě mm, poznámka k použití mezinárodních eh, kreditů. My jsme eh, navrhli minimální eh, derogaci, která zachovává Eh, celý systém eh, integrálně, integritu tedy celého systému evropského ETS a je tady jednoletá derogace, jednoletá výjimka. A pak eh, budeme po uplynutí toho jednoho roku, pokud nedojde k žádné jiné dohodě, aplikovat pravidla evropského ETS a nechceme měnit procenta když jde o to, kolik eh, procent eh, se bude týkat těch mezinárodních eh, kreditů, bude to stále 50 Té společnosti, které si nakoupily povolenky s přihlednutím ke 100 pokrytí, ty vlastně budou mít určitý přebytek do nadcházejících let nebo budou moci eh, také tento přebytek eh, tržně prodat. Když jsou nějaké výjimečné změny, budou mít výjimečné důsledky a ty by měly rozhodně se projevit tak, že eh, tady nebudou někteří, pouze někteří, kteří by měli výhody z těchto eh, výjimek. Musíme se dívat na celkový rámec. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a závěrem má slovo Petr Líze jako zpravodaj. Děkuji a velmi stručně. Ti, kteří to v zásadě podpořili, na ty nemusím reagovat. Martin Kellenen se ještě jednou dotkl otázky výnosu, stejně jako Chris Davis. Samozřejmě, že každý, kdo se eh, obírá tímto tématem, ví, že pokud nyní schválíme pozměvací návrh o e, účelovém vázání finančních prostředků, e, že na tom asi nestroskotají jednání s radou. Já se cítím odpovědný za e, uzavření legislativního procesu do května, jednak aby nedošlo k větším potížím s třetími státy a aby to bylo i institucionálně čisté. Komise avizovala, že to nebude implementovat, pokud Rada a parlament do eh, dubna nerozhodnou nijak. Ale já jsem hrdý eh, legislativec a říkám, pokud eh, o tom nerozhodneme, tak platí stávající zákonodárství a nemus, nemůžeme ohýbat právo. To znamená, že se to do konce dubna bude bez změn aplikovat. A k tomu patří flexibilita ze všech stran. Na druhé straně ale platí, Martine Krysy, že od roku 2008 se už leco změnilo v roce 2008 jsme nepočítali s tvrdohlavým odporem třetích zemí a místo rezigno, rezignace ehm, na, klimat, na politiku ochrany klimatu navrhují předkládat konstruktivní návrhy. Já vím ze zkušenosti s Američany, že oni se skutečně sklidní a projeví zájem, když e, se řekne, hovořme o e, e, společných zájmech a společných výhodách které mohou být financovány eh, z těchto peněz. A to by mělo být eh, jasně řečeno. A chtěl bych vidět ministra, který v září v Montrealu eh, prohlásí, že moje rozpočtová svrchovanost je pro mě důležitější než mezinárodní úmluva. Takže tento bod musí být předmětem diskuse. Parlament by měl mít jasno a dát jasno najavo, najevo, Eh, své stanovisko a eh, pokud to rada neschválí nyní, tak je nutno jí to ještě jednou předložit, aby neměli a určitě nebudou chtít eh, držet nakonec Černého Petra. Karl Schlüter, chceme-li Eh, dosáhnout mezinárodního úspěchu, musíme návrh eh, podpořit. François Grostet eh, předložila velmi odborný návrh. Přiznávám, že jsem jej obdržel napřed ve francouzštině, musím se na něj podívat ještě jednou v překladu a pak se k tomu vyjádřím. Holger Kram nadnesl téma se Švýcarskem, to je choulostivé a komise tady nejednala zcela diplomaticky. Kritika komise je přece oprávněná. Eh, protože Švýcarsko sice nikdy náš systém nekritizovalo, vždy eh, byli zajedno s EU a spojencem EU, ale snad by bylo bývalo chytřejší se Švýcarskem napřed hovořit a eh, zohlednit jejich námitky ale mm, Švýcarsku se vede asi stejně jako Evropskému parlamentu. Ani nás se nikdo neptal, než komise Eh, se chopila tuto, této iniciativy. Nyní jde o to vzít na sebe odpovědnost. Já nemám pocit, že Švýcarsko bude právně postupovat proti tomuto návrhu. Je jasné, Švýcaři eh, chtějí na tom spolupracovat eh, v rámci ETS, i pokud jde o vnitrošvýcarské lety. Ale to, aby lety z Zürichu byly se s nimi zacházelo stejně jako s lety z Mnichova do třetí země tady mm, pardon, eh, lety z Mnichova do eh, jiné evropské destinace, tady asi nebudou Švýcaři proti. Asi to nebylo velmi diplomatické ze strany komise, ale právně je to možné. A domnívám se, že pokud eh, ti odpovědní činitele EU a Švýcarska se sejdou, tak naleznou i dobré řešení. Ten příklad s letištěm eh, Düsseldorf eh, na Malorku nebo eh, do Egypta je nedobrý příklad. Komise to řekla. Letecké společnosti, které provozují lety uvnitř EU, stanovily cenu za ETS a díky úsilí našich kolegů z jiných výborů je tato cena tak nízká jako nikdy předtím a proto je to nyní spíše méně než 25 centů. A chtěl bych toho vidět, který kvůli rozdílu 25 centů poletí z Düsseldorfu eh, do Egypta, kdyby, když současně může za stejnou cenu pouze o 25 centů eh, vyšší eh, letět na Malorku. To bych tedy chtěl vidět. To, co nyní platí v roce 2012, a o tom hovoříme, sankce za rok 2012. Je absurdní se domnívat, že by někdo upřednostnil let eh, do Egypta před letem do, na Malorku, aby ušetřil 25 centů. K tomu určitě nedojde a proto na tomto místě můžeme návrh komise podpořit a eh, soustředit naše úsilí na mezinárodní úmluvu. Děkuji. Děkuji. Mali a Egypt se nachází víceméně stejným směrem, takže eh, každý spotřebitel musí rozhodnout sám, kam poletí. 26. února budeme hlasovat ve výboru a v eh, plénu pak eh, hlasovat pravděpodobně v Dubnu. A dostáváme se tím k dalšímu bodu pořadu jednání a sice Eh, koňské maso v potravinovém řetězci, to je velmi palčivé téma. Obdržel jsem eh, v minulém týdnu několik žádostí zařadit eh, toto téma na pořad jednání a tomu jsem rád vyhověl, abychom jednak debatovali o tom, v čem to vězí, co je příčinou, protože Toto téma jsme ostatně již měli v roce 2011 na pořadu jednání výboru a mm, tady eh, návrhy přísnějšího značení a, ehm, a přísnější eh, zpětné sledovatelnosti eh, neprošly. Já vítám srdečně také zástupce irského předsednictví a paní Sartori z DG Sanko. Nyní se začínají vytvářet národní plány a, a různá jiná opatření, to znamená, eh, začínají se dít věci. Faktem je, že potřebujeme přísnější legislativu, přísnější eh, normy. Takže pouštíme se do tohoto tématu. Jako první mají slovo koordinátoři a poté ostatní kolegyně a kolegové. My napřed se sbíráme několik otázek a pak eh, navrhuji, aby všichni měli možnost se vyslovit, abyste byli struční E, na nikoho nezapomeneme. Prosím o stručnost a e, jako první má slovo Peter Lize za EPP a po něm následuje Linda McEwen. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. To, co se zde stalo, tou nesprávnou deklarací koňského masa, který, které bylo deklarováno jako hovězí. To je skutečně velký podvod a myslím, že musíme tvrdě postupovat proti um, eh, těm, kteří to způsobili. Já samozřejmě chápu spotřebitele, když říkají, že nechtějí konzumovat, konzumovat koninu a eh, nesouhlasí s tím, že jim to je takto naservirováno. Já jsem poněkud eh, skeptický, pokud jde o požadavek pro značení původu všech eh, přísad. Eh, moje frakce, to přiznávám, byla i v té původní zprávě proti tomu a chtěl bych nalézt tady v sále toho, kdo mi řekne, že kdyby Eh, na tom balení bylo napsáno hovězí maso původ Rumunsko, hovězí maso původ, eh, původ Francie, místo pouze hovězího masa, co by zvítězilo. Faktem je, že to bylo deklarováno jako hovězí maso, ale obsaženo bylo maso koňské. Takže eh, není to pouze otázka značení. E, já vítám, že Evropská komise zpřísní e, opatření a sankce a bude provádět testy DNA a jsem rád, že je zde paní Testory, protože mm, byl jsem v rozpacích, byl bych v rozpacích e, kritizovat pana komisaře Borga. Já chci ještě připomenout, že parlament před několika lety požadoval, aby v případě klonovaného masa eh, bylo prováděno značení ve druhé a třetí generaci. Tehdy komise řekla, že to nelze kontrolovat. Pak jsem okamžitě opáčil, protože to znám z humánní genetiky, že lze provést test DNA. A mm, já samozřejmě rozumím eh, každému, kdo se nyní eh, zlobí nad tím skandálem. Ta problematika ochrany zvířat u klonovaných zvířat je mnohem větší a u klonovaného masa eh, eh, je, je, eh, jsou určité mm, námitky mnohem, mnohem silnější než v případě konského masa. To znamená, u klonovaného masa má spotřebitel ještě mnohem více důvodů požadovat, eh, aby eh, bylo eh, na etiketách uváděno, co vše je ve výrobku obsaženo. Je to mnohem, ještě mnohem naléhavější než u konského masa. To říkám se vším respektem k těm, kteří se nyní rozčilují eh, nad eh, tímto posledním skandálem s, konském, s koncikým eh, masem. Já bych si nicméně přál, aby se komise nyní jednoznačně k tomuto problému vyjádřila. Děkuji, Linda McEwan má slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že nejvíc lidí na tomto skandálu šokovalo to, že po krizi s BSS jsme si mysleli, že se vytvořil systém dohledatelnosti, abychom věděli, odkud maso pochází. A teď vlastně se ukazuje při používání mletého masa, že vůbec nevíme, kudy se k nám dostává. Cestuje po celé Evropě. Firmy vůbec nevědí, odkud se tam to maso dostalo a ta dohledatelnost je velice problematická. Uh, Kolegové tady hovořili o označování masa a výrobků parlament eh, hlasoval pro, rada to odmítla, někteří kolegové zde to také odmítli a myslím, že k tomuto tématu bychom se měli vrátit. Já bych se chtěla zdat komise, jaký je výsledek eh, jednání z minulého týdne. Eh, tento týden má být jednání ministrů zemědělství a co se tedy teď bude dít dál na radě a vím, že hodně kolegů se chce přihlásit, takže budu stručná. Před několika lety jsme tady hovořili o hygieně masa obecně. A e, Říkalo se, že komise chtěla oslabit některé předpisy o hygieně masa, že chtějí od, ustoupit od využívání nezávislých inspektorů na jatkách. E, teď vlastně bych se chtěla tady zeptat komise, zda se skutečně nyní domnívá po tom všem, co se stalo v posledních dvou týdnech, že veřejnost může důvěřovat firmám, eh, že skutečně eh, si sami budou schopny zajišťovat, eh, zajišťovat kontrolu hygieny a komise tedy nezvažuje, zda zach, nezachová ten systém nezávislých inspektorů protože před několika lety se o tom už hovořilo, byl tady velký tlak ze strany firm a dokonce i některých vlád, aby se nepoužívali ti nezávislí inspektoři. Takže může nám komise říci, jak hodlá postupovat a samozřejmě vím, že to je asi krok, který nebude populární. Děkuji, Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Označení potravin jsme diskutovali na tomto výboru opravdu mnohokrát. Ale bylo to velice neúčinné, protože eh, lidé si pak tedy jdou koupit maso, které je označené jako hovězí a ukáže se, že je to konina. Eh, je to pochopitelně především odpovědnost národních vlád, tak aby bylo zajištěno, že značení potravin v dané zemi je souladu se zákonem. Eh, pan na to tady eh, vlastně se objevuje poměrně vzácně, asi tak vzácně, jako vidíme tady zřejmě hovězí maso v hovězích eh, hamburgerech. Pro mnoho lidí je konzumace koniny nepřijatelná. A dovedete si představit, jak horší by bylo, kdyby tam byl problém třeba s vepřovým? kdyby tam vlastně eh, v masových výrobcích bylo vepřové a nebylo to tam označené, pak by to opravdu byl veliký problém ze strany některých náboženských komunit v Evropě. Vypadalo by to, že... No dovedete si představit, jak asi by muslimové eh, eh, nebo židé reagovali. Odpovědnost musí ležet na producentech potravin. Oni nakupují maso, oni nakupují tu základní surovinu Oni na tu potravinu dají svou značku, odpovídají za označení přísad. Máme evropské právní předpisy, které vyžadují eh, používání takovéhoto označování, ale národní vlády to musí eh, mm, zajistit v praxi. Musí zajistit provádění, které bude účinné, přiměřené a dostatečně odstrašující. Ale nevidím žádný doklad toho, že by se eh, tedy ukázalo, že skutečně ty právní předpisy jsou řádně prováděny, eh, že třeba sankce za eh, chybné označování eh, jsou dostatečně odstrašující. Existují nějaká srovnání ohledně toho, jak se to, ty právní předpisy v jednotlivých zemích vykládají a ať, jak postupují soudy, jak soudy vykládají tyto právní předpisy. Neslyšel jsem, že by nějaký výrobce řekl, my se neodvažujeme provádět řádné kontroly, protože pokud bychom eh, to dělali špatně, tak víme, že prostě naše národní vláda by nás eh, mohla úplně vyřadit, vyřadit ze hry. Nemám pocit, že by někdo pocitoval takové riziko. Nevím, jak je to, já vím, jak je to ve Spojeném království, nevím, jak je to v jiných zemích, nechci na někoho ukazovat prstem, ale mám pocit, že třeba v mé zemi to uh, eh, milné označování potravin se nebere jako příliš závažný přestupek. V ideálním světě pokud skutečně chceme mít jednotný společný trh s konkurenceschopným potravinářským průmyslem a s, se sankcemi, tak asi je třeba zavést nějaké společné sankce, které budou dostatečně odstrašující. Ale e, nemůžeme to udělat. Mnozí říkají, že to ani nechceme udělat, ale musíme přece jen na to upozornit členské státy, musíme porovnat členské státy a říct si tak, jak je možné, že v jedné zemi je pokuta eh, stovka eh, eur, v jiné zemi jsou mnohem přísnější postihy. Myslím si, že komise by měla vysvětlit, jaké provádí studie nebo jaké studie se chystá provést a jak zajistíme, že ta, eh, skutečně eh, ty právní předpisy budou řádně prováděny ve všech 27 členských státech. Děkuji, Chrissy Davisy. Další je Karl Schlüter. Děkuji. Takže e, o označování potravin už jsme diskutovali a jeden e, z důvodů, proč by to označování pomohlo, by byl ten, že potom už to není taková konkurenční výhoda ve všech evropských zemích. Eh, a bylo by jasné, jak to vypadá, když tam máte řadu subdodavatelů v tom řetězci. Protože pochopitelně potom eh, je pokušení eh, dopouštět se podvodu, ale pokud budete mít jasné označení původu už u polotovarů, tak pak bude větší vazba na dodavatele a asi nebudete tak snadně, eh, snadné měnit, protože byste museli pořád měnit značení. Takže myslím si, že by to eh, bylo eh, jednodušší pro řetězec kontrol. Něco podobného je také u ekologického značení podobný problém, ale myslím, že, že toto by skutečně zamezilo podvodům. Jak už mnozí řekli, je to dnes v podstatě bez rizika, pokud postupujete protiprávně. Švédský e, národní kontrolní orgán ověřoval před dvěma roky značení potravin. 44% masových výrobků bylo špatně označeno, 57% eh, těch mm, jižotových jídel nebo polotovarů také bylo špatně označeno. Ale nestalo se nic. Nikdo nebyl odsouzen, nikdo nebyl potrestán, nikomu nebyla uložena pokuta. Takže to riziko tady eh, je malé, že se přijde na eh, podvod. V podstatě se vám nic nestane, i když se na to přijde. Já myslím, že bychom tady měli zvolit takový obecný přístup, eh, že, zamě, že prostě zaměřování se na nejnižší ceny, to sebou nese skutečně riziko nárůstu podvodu. Musíme tuhle logiku změnit a musíme stanovit jasné sankce. Když uděláte něco protiprávního, tak to musíte ten postih pocítit. Pak tady je problém potravinářských eh, orgánů, které jsou často potravinářským průmyslem vnímány spíše jako přátelé, než jako někdo, kdo je má vést a dohlížet na ně. Ano, eh, prokazovat porozumění, ano, ale zároveň je třeba tedy jaksi vychovávat a vést ty firmy ke správným postupům. A když ta firma nejedná správně, tak by jí měla být uložena pokuta. V některých případech to může být i trestně právní postih eh, odnětí svobody. Krysy, toto není poprvé, kdy špatné maso je ve špatném výrobku. Už jsme to zaznamenali i s, ve, s vepřovým, už to už k tomu došlo na evropském trhu. Ve Švédsku v loni jsme měli vepřové označené jako hovězí špatnou barvou e, respektive špatným barvivem. To vepřové bylo dobarveno, aby vypadalo jako hovězí a spotřebitelé tedy pak zjistili, že to asi nechutná úplně jako hovězí, Otestovalo se ten výrobek a ukázalo se teprve potom, že to skutečně není hovězí, ale vepřové. E, to také ukazuje, že naše kontrolní systémy nejednají dobře, protože by to měli odhalit ať už se jedná o EFSU, národní orgány, společně bychom skutečně měli k tomu přistoupit zodpovědněji. A ještě jedna věc. Z jsme zvyklí, že stále méně našeho příjmu utrácíme za potraviny. To ale samozřejmě je potom jasné, že se nám asi nedostane kvalitních potravin. Myslím, že si musíme uvědomit, že potraviny asi spotřebují v budoucnu větší část našeho příjmu a měli bychom se více zaměřit na kvalitu tohoto procesu, protože zaměření čistě na nízkou cenu povede jenom k tomu, že se budou neustále opakovat obdobné eh, přestupky, obdobná porušení práva a předpisů. Měli bychom úplně změnit tu mentalitu přístupu k potravinám eh, je třeba provádět více kontrol, více testů, zpřísnit pokuty a také označovat tedy původ eh, potravin. Je to důležité i z hlediska předpisů o pohodě zvířat, je to důležité z hlediska spotřebitelů. Mám jednu radu. Možná bychom maso mohli jíst trochu méně nebo v menších porcích. Když jsem byl dítě, tak na talíři jsme měli mnohem méně masa. A potom jsme se tedy dojídali zeleninou, protože za stejnou cenu potom eh, eh, vlastně zajistíte lepší pohodu zvířat, lepší životní prostředí a menší riziko podvodů. Takže potom, i když máte nízký příjem, tak eh, nemusíte být oklamáván firmami a může se vám dostat kvalitních potravin. Děkuji, na Rozbach. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s mnohým z toho, co už tady zaznělo. Pro mě samozřejmě v některých eh, zemích v Evropě eh, tedy je dlouhodobá tradice jíst eh, koninu. Pro mě to tedy není otázka ani bezpečnosti potravin, ale spíše dohledatelnosti a označování. A v podstatě se jedná skutečně o podvod myslím, že není třeba opakovat to, co řekli eh, předřečníci, ale pokud, je nějaká, pokud já mám firmu a vyrábím tedy nějaký eh, salám, tak samozřejmě bych chtěla zajistit, aby ta potravina, kterou produkuji, byla každý týden stejně kvalitní. Musím tedy vždy vědět, co do toho uh, salámu nebo párku dávám. Musím si být jistá, že t- skutečně ta surovina je neustále stejně kvalitní. A není potom problém to vyznačit i na zadní straně balení, eh, co, mm, co ty přísady uh, obsahují. Také myslím, že není problém uvést, odkud to maso pochází. Zda pochází z Argentiny, Francie, Bulharska nebo od někud jinut. Pro mě se skutečně jedná o problém, jak eh, zabránit eh, lidem v nečestném chování a jak budeme tyto lidi trestat. Myslím, že to vůbec nemá být nic proti konině, ale že se skutečně jedná čistě o ten podvodný postup. To je to, co nás tady asi většinou trápí. A teď, jak tedy přimět firmy, eh, aby zajistili, že tady budeme jíst to správné maso, aby se zajistilo, že všichni lidé budou seznámeni s tím, odkud ta potravina pochází, eh, aby prostě věděli, že třeba když si nechtějí něco koupit, takže si to skutečně nekoupí. A to je velice důležitá záležitost, když se zamyslíme eh, nad, vlastně nad celým balíčkem opatření. Neměli bychom říct jenom, jsme proti tomu a nechceme tohle. Myslím, že musíme být sami kreativní, vytvořit dobrý balík opatření, která zabrání eh, takovýmto podvodům. Děkuji. Katika Liotat. Děkuji, Katika Liotat. Děkuji já mohu souhlasit s většinou předřečníků. Potřebujeme to vědět. Spotřebitel má právo vědět, co je v potravinách obsaženo. Už několikrát jsme hovořili o tom, jak eh, co nejlépe provádět eh, značení a také ehm, jsme hovořili o značení původu. Například tady v tomto případě rumunské koňské maso přes nizozemské překupníky skladováno v Nizozemsku, zakoupené s eh, francouzským zpracovatelským podnikem, prodáno dalšímu a ten pak vyrábí lazaně pro celý evropský trh. A někde uvnitř tohoto řetězce eh, eh, eh, bylo koňské maso označeno jako hovězí. Komise by měla vysvětlit, jak se něco takového může v Evropě vůbec stát a výroba masa se pak v jednom zpracovatelském podniku v Nizozemsku pozastavila Eh, právě z obavy, že se eh, jedná o koňské maso, ale zjevně eh, v Nizozemsku a v jiných zemích jsou podniky, které se o předpisy nestarají, protože usilují především o zisk. Já mám obavu, že mnozí spotřebitelé vůbec ani netuší, co v té klobáse nebo párku nebo jiném produktu vlastně je obsaženo. A proto je nutno skutečně eh, ty, kteří se nedrží předpisů, ty podniky eh, stíhat. A pak eh, se ještě podivuji nad něčím jiným. Máme tady, tady předpisy týkající se nových produktů, například u klonování se hovořilo, že je zcela nepředstavitelné, že by se něco takového zjistilo. Minulý týden komisař Borg nařídil a avizoval testy DNA ve všech členských zemích v rámci e, zpracovatelského průmyslu a moje otázka je, zdali to bude platit také pro zpětnou eh, sledovatelnost eh, masa, zejména klonovaných zvířat. Původně se hovořilo pouze o e, milném značení, ale nyní asi se z toho přece jenom stane otázka e, potravinové nezávazn- nezávadnosti. vergaande gezondheidsrisico's. Ik wil... Uh, do potravinového řetězce se dostala eh, konina, která obsahuje určitý přípravek, medicament proti zánětům, který se předepisuje koním a to je skutečně nepřijatelné. Dalším řečníkem je pan Paul Nudl, kterého srdečně vítám, protože je to jeho premiéra v našem výboru. Ne, není to poprvé. Já chci poděkovat kolegu Chrisi Davisovi, že eh, to zmínil. To je opravdu velmi hezké. Já eh, nebudu říkat, že britští spotřebitelé Eh, ignorují evropský pohled tohoto skandálu eh, kolem koňského masa. Opravdu jsou tady tři důležité body. Jednak je tady eh, bezpečnost potravin, která je v kompetenci EU e a dále je tady Eh, odpovědnost, eh, která se vlastně takto je předána podle příslušného předpisu do Bruselu za bezpečnost eh, potravin. A předtím ve Spojeném království Eh, jsme měli standardy hygieny masa, eh, které byly velmi přísné, zejména v 90. letech následkem nemoci šílených krav. A pak se eh, odpovědnost za bezpečnost potravin sdílela spíše s výrobci, než s nějakými vládními agenturami. Také je tady otázka označování. To je odpovědnost členských států. Je tady příslušná směrnice, která se týká označování a Eh, mám tady o tom právní eh, stanovisko. Označování potravin je také eh, mm, pravomocí EU. A tady je právě celý problém. Máme problém s tím, že nemáme jistotu, že potraviny jsou bezpečné a nemáme jistotu, že označování je pravdivé a správné. Eh, takže lidé eh, nemají jistotu, že si koupili to, co si myslí, že si koupili. A eh, někteří lidé ve Spojeném království prostě nepřijímají myšlenku konzumace koňského masa. A to všecko je náš milovaný jednotný trh. A je to jako kdybychom se měli zhroutit, kdybychom nebyli součástí tohoto jednotného trhu. Tady v tomto případě vlastně potravina cestovala přes pět různých zemí. Pět různých zemí eh, je zapleteno do celého tohoto eh, problému. Jednotný trh sám o sobě zajišťuje, že služby eh, a zboží se pohybují za minimální náklady. A já si myslím, že by tyto pravomoci měly být vráceny zpět členským státům, protože se domnívám, že je možné tímto způsobem snížit byrokracii, že nakonec budeme více soběstační a že spotřebitelé budou více chráněni na národní úrovni. A já doufám, opravdu žádám komisi, aby e, to brala vážně. Není možné použít tuto krizi jako e, výmluvu pro zvýšení kompetencí eh, na evropské úrovni, protože když takovéto věci, když se stanou, eh, například v případě potravin, tak vždycky EU využije takovéto záležitosti eh, k tomu, aby získala ještě více moci v Bruselu a aby vzala ještě více pravomocí z členských států pryč. Děkuji. Děkuji za tento váš první řečnický příspěvek v našem výboru a nyní vstoupíme do seznamu ostatních řečníků, já je přečtu, abych na nikoho nezapomenul. My se musíme eh, shodnout na minutu 30 jako časový eh, limit, aby eh, se každý dostal k slovu. První je paní François Grosses z Veslut. Brandy, Glenis Wilmot, dann Meredith McGuinness, dann Corinne Lepage, Christa Klaas, Martin Häusling, Julie Görling, Britta Reimers, Judith Merkis, Gilles Pagnot, Marina Janakudakis, Elena Antonescu, Renate Sommer, Pavel Pock, Bart, Bart Stas, äh, Vicky Ford und abschließend... A závěrem Sophie Okony. Zapomněl jsem na někoho? Ano, jste na tom? Zanony ještě přibude a tím pádem je řečnický seznam uzavřen. Takže každý má minutu 30 a prosím dodržujte tento limit, aby všichni kolegovi, eh, kolegové měli možnost se vyjádřit. Francova Krostet. Eh, děkuji. Toto je případ podvodu. A problém je, že každý ten článek řetězce si přehozuje odpovědnost na toho dalšího. V případě velkého vnitřního jednotného trhu je stále více a více etap a stále a více článků celého řetězce a kontroly je stále těžší a těžší respektovat. V tomto případě jde o podvod u zpracovaných potravin. Když si přesvětavíme tuny, které jsou zapotřebí pro takové zpracování potravin, dovedeme si představit, jak je nemožné označovat původ vše, veškerého tohoto masa. Jak to udělat, když si představíme, že se smíchá určité množství eh, surovin, které přijdou z různých zdrojů. Tedy má otázka je jednoduchá a kladuji komisi. Je nějaká, nějaká informace o tom slabém místě v řetězci, aby bylo možné řešit tento slabý článek řetězce a aby bylo možné eh, zajistit sledovatelnost zpracovaných potravin. Já jsem skeptická u eh, Eh, testů DNA u hovězího masa. Jaké by byly náklady? Jak kvantifikovat počet takových testů? Na jakém základu? Jak odebírat reprezentativní vzorek eh, z toho materiálu? Eh, jak do, vytvořit určité doporučení, aby ty testy nebyly povinné? To je jistě důležité dát důvěru spotřebitelům. Máme před sebou hodně velkou práci. Tack så mycket. Många har sagt det redan, alla skyller på alla. Men det är ju faktiskt helt eh, klart eh, som påstår. Je tedy jasné, že kdokoliv tvrdí, že maso je hovězí, musí taková osoba mít možnost zaručit a garantovat, že jde opravdu ho hovězí. Podnik, který prodával tyto produkty jako vlastně levné maso, musí mít přece možnost zkontrolovat, co je obsaženo v těchto produktech dříve, než je prodává spotřebitelům. Eh, oni neudělali dostatek, porušili pravidla. Otázka zní, co je možné udělat, aby se zvýšily kontroly. Eh, jsou tady náměty, aby to bylo ještě silnější. Co udělat pro to, abychom posílili kontroly v členských státech? Jak eh, to z dlouhodobého hlediska plánovat, aby bylo možné zajistit eh, respektování bezpečnostních pravidel a aby bylo možné kontrolovat také označení? A jak zajistit, aby podniky byly potrestány, když něco udělají špatně? Označování původu, ano, jistě je tady, eh, jsou tady různé názory, ale podniky přece musí kontrolovat, odkud přichází maso, které dále zpracovávají a musí eh, být zodpovědné za vysledovatelnost. Musíme zajistit kontroly. Děkuji a další řečník Pelajuza. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně. Je jisté, že jde o problém podvodu. Podvodu v potravinách. Členské stády eh, musí přece zaručit respektování norem. A teď otázka zní, jaké sankce použít v takových podvodech. Eh, takové eh, podvody musí být eh, sankcionovány podle toho, jaký výnos, jaký zisk může takový podvod přinést musí být v oblasti potravinářství velké pokuty. Pokuty, které třeba nebyly spojeny s bezpečností potravin, ale týkaly se podvodu. A já se chci obrátit na komisi. Fenyl butason byl nalezen v tomto eh, koňském mase a dostal se tudíž do potravinového řetězce. Eh, tato látka se používá eh, u koňů, kteří se účastní závodů, ale jejich maso není určeno ke spotřebe, a já se ptám komise, kde se nalezla tato látka? Nalezla se opravdu? V čem se objevila tato látka? To je přece problém bezpečnosti potravin. Děkuji. Glenis Wilmot. Děkuji, Glenis Wilmot. Thanks very much. Um... Děkuji co je zarážející, je, že ministři napříč eh, Evropou eh, viní slabá eh, pravidla EU. Já jsem kdysi předložila návrhy schválené parlamentem, nepodpořené EPP, e a nepodpořené komisí ani eh, radou před několika lety v tomto ohledu a nic se s nimi nestalo. Máme tady tuto zprávu, která mě má koncem roku být. Eh, my eh, příštím roce zavedeme také značení původu masa čerstvého, ale nikoli zpracovaného můžeme mít, eh, někteří říkají, maso obsahující eh, přísady z 13 různých zdrojů. To se může stát a budeme mít značení původu, tak zpracovatelé se s tím budou muset eh, popasovat máme to vše pro čerstvé maso, ale u produktu ze zpracovaného masa se to nevyskytuje, respektive to pro ně neplatí. Vím, že Stefan Le Foll, francouzský ministr zemědělství a e, britský ministr nyní říkají, že chtějí, aby komise urychlila tyto návrhy a e, e, chtějí mít přísnější návrhy o značení zemí původu, protože je nutno obnovit důvěru spotřebitelů a to se nám nepodaří, pokud lidé nebudou mít jistotu, že když kupují hovězí maso, budou mít hovězí a nikoli koňské. Děkuji. Marriott McGuinness. Um, Děkuji, pane předsedo. Irsko um, e, objevilo tento problém, protože to hledalo a myslím, e, že e, příkladem toho, co by měly kontrolní orgány dělat, je to velmi vhodné. Určitě, určitě když budeme naslouchat generálnímu řediteli panu Rileymu, tak uděláme dobře. Jsou zde dvě poselství. Za prvé, já se domnívám, že tady se jedná o podvod a e, zločinci nám neříkají, co chtějí e, e, udělat. Pokud nekontrolujete nejenom etiketu, ale také obsah produktu, abyste dokázali, že je to totéž jako na etiketě, pak je etiketa bezcenná tady bylo zjevné, že to, co bylo označeno za hovězí, je koňské. A měli bychom být vděční této irské nezávislé eh, kontrolní instanci, která to objevila. Je to ale celoevropský problém, který požaduje evropský, evropské řešení. Jsou zde dva eh, klíčové body. Eh, za prvé, sledovatelnost hovězího masa. Potřebujeme zlepšit tuto zpětnou sledovatelnost. Mohla by nám komise říci, jak to učinit v případě, případě eh, konského masa, jak je sledovatelné. Podle mého názoru potřebujeme přísnější pravidla pro eh, koně, pokud se dostávají do potravinového řetězce, eh, protože tady je problém nad rámec blaha zvířat. A ještě druhý bod, pokud je o tu sledovatelnost, a musím to říct si, promiňte, Karl se zmínil o Řečník, eh, řečnice je přerušena předsedou. Prosím, abyste dodržela eh, minutu 30. Další je Corinne Lepage. Eh, Děkuji, pane předsedo. Máme výsledek systému, ve kterém pokaždé, kdy si přejeme určitou, určitý povinný Eh, právní předpis, výsledkem je dobrovolný právní předpis a klademe jasně otázku účinnosti kontrol. Odpovídá se nám, že kontroly provádějí státy, a víme, že vzhledem k rozpočtovým problémům státy dělají stále méně a méně kontrol. Ano, je to podvod, ale ten podvod je výsledkem určitého systému. Chceme-li, aby občané měli opět důvěru v to, co jedí, je tady potřeba přijmout několik opatření. Za prvé, eh, označení původu masa. Lidé chtějí vědět, odkud pochází to, co jedí, i v hotových jídlech. Za druhé, systém testů DNA jde dobrým směrem, je třeba to rozvinout. Za třetí, nutnost, aby se státy zavázaly k testům, ke kontrolám. Není prostě možné, aby se odkazovalo na kontroly ze strany vlád, ale vlády nevytvořily systém opravdu kontroly, který je zapotřebí. Čili tady je odpovědnost Unie, aby ověřila, že to, co je rozhodnuto, nezůstane pouze virtuální. Nevyřešíme-li, nevyřešíme-li všechny tyto problémy, neobnovíme důvěru a já neskrývám, že tady je i riziko zdravotní, o kterém tady někteří hovořili. Děkuji, pane předsedo. Já eh, promluvím jménem Horsta Schnellharta, možná, že tím získám tři minuty. Je jasné, že tady eh, jde o podvod a podvod musí být potrestán. Pro nás je důležité ještě jednou poukázat na to, že klíč problému nespočívá nutně v nových zákonech. E, my máme řadu e, zákonů, máme základní nařízení o e, potravinách, máme nařízení o informování o potravinách a tak dále. Tyto zákony je nutno dodržovat, je nutno prověřovat a kontrolovat především. A když se takovéto případy vyskytnou, pak zde bude muset být, musí být zaručen trest a sice tak, aby aby také bolel. Přísnější eh, zákony o původu masa se mi jeví jako obtížná věc. Je to nadměrná byrokracie, to si musíme také uvědomit. Takže kontrola eh, prováděna v celém procesu a eh, sice neavizovaná kontrola a kontrola s finančními sankcemi je nezbytná. Nikoli více byrokracie, ale to, co máme, musí být přísně kontrolováno. kontrolováno. Já jsem tak spěchala, že mám ještě k dobru půl minuty. Eh, a to důležité jsem ale řekla, a proto končím. Děkuji. To bylo příkladné a eh, dále má slovo Žil Panion. Děkuji, pane předsedo, za to, že mi dáváte slovo. Ehm, já budu za chvíli muset jít na trialog, první trialog, který se týká přeshraničních problémů. Takže k této věci. Tento skandal ukazuje, že potřebujeme více Evropy a já to říkám všem euroskeptikům a antievropanům, eh, kteří jsou členy našeho parlamentu a nebo se objevují jinde, a který, kteří tvrdí, že eh, kdyby se eh, nezamítlo označování původu hotových jídel, nebyl by nastal tento skandál, který teď prožíváme. Za druhé, Stojíme tady také před rizikem eh, zdravotní závodnosti, protože eh, byl objeven fenylbultazon, tedy látka proti zánětům, eh, v, na kostrách koní. v některých zemích, konkrétně v Rumunsku, je situace u konňů taková, že tam existuje, eh, nebo existoval až donedávna velice malý počet kon, konňů, ale pak eh, najednou se objevil velice velký počet koní, kteří se dostali na jatka, poté co byl zakázán určitý typ závodu. A e, právě tito koni pravděpodobně obsahovali e, látku e, a ostatně také pocházeli z Ukrajiny. Ano, téma značení původu je, myslím, zcela stěžení, i když to nevyřeší všechny problémy, ale musíme zajistit i u takové skandálu, že budeme schopni zjistit, odkud to pochází. To zatím není možné. Selhalo to eh, v radě, ale přesto je zde naděje. Eh, I v parlamentu eh, je naděje, že se názory změní. Německo dnes rozhodlo, že paní Aigner, ministrině zemědělství, eh, bude usilovat eh, o prosazení eh, značení původu i zpracovaných potravin v Bruselu. Je na čase, abychom skutečně nejenom o tom mluvili, ale aby následovaly skutky, jinak budeme všichni nevěrohodní. My samozřejmě máme také problém s kontrolami. To nesmíme zapírat. Různé standardy a normy v členských zemích. Tady se také musí něco stát a natahuje pan komisař Borg a e, zajímalo by mne, e, e, jak si s tím poradí a jak to bude koordinovat, protože faktem je, že různorodé standardy vedou k tomu, že někde neexistují žádné kontroly a jinde pouze chabé. A za třetí musíme také odčerpávat zisky máme malé riziko a můžeme eh, s tím eh, zaznamenávat vysoké zisky. A eh, pokud nezakročíme a nebudeme tyto zisky nezákonně vydělané odčerpávat, tak si s tím neporadíme. Děkuji. Very much. Um, I agree with Marie. Děkuji. Já souhlasím. Toto je otázka podvodu, trestného činu. I přes Eh, snahy některých členů, aby se věc eskalovala, musím říct, že to je opravdu eh, podvod. Je to také otázka eh, vysledovatelnosti, ale nakonec jsme zjistili, k čemu došlo. Možná ne dost rychle, možná ne dost transparentně, ale měli bychom ocenit, že to bylo objeveno rozhodně. Není eh, pravda, že kdybychom eh, všichni schválili eh, otázku původu u těchto hotových jídel, že bychom nyní neměli vůbec tento problém. Je to otázka posouzení dopadu a já se obracím na komisi a ptám se, jaký pokrok se je učiněn v posouzení dopadu a jaká podklady máme k tomu, abychom mohli rozhodnout v roce 2000 bylo řečeno eh, v Bílé knize, ano, je to hodně dávno, že se jasně definuje priorita, kdy je třeba stanovit, že prvotní odpovědnost je na výrobci za potraviny i zpracované potraviny. A eh, komise se spoléhá na kontrolní schopnosti členských států za provádění různých auditů a, auditů a kontrolů. Máme tady naprosto eh, jasný obraz toho, kam nás přivedly tyto kontroly. Eh, není přece možné demonizovat veškerý potravinářský průmysl, je to přece druhý největší eh, průmyslový sektor v Evropě, takže toto musíme také jasně říci. Děkuji, Brita Reimers. Děkuji. V zásadě máme co dočinění se dvěma skandály. Jednak eh, se skandálem ehm, týkajícím se nesprávného eh, značení. Tady chci od komise vědět, jak chcete zlepšit eh, kvalitu kontrol, jak zabránit ehm, tomu, aby se to již nestalo. Chcete provádět více namátkových kontrol, také kontrol DNA, abyste zvýšili tlak na příště, aby se tím znesnadnilo páchání odhalení podvodu eh, eh, zkoušky DNA stojí 20 až 60 eur a sto, trvají asi 10 eh, dnů. To je poměrně nákladná záležitost. Jak hodláte tady uplatňovat zásadu proporcionality? Dále, pokud jde o výskyt fenylbutasonu, který je při, připuštěný v některých zemích i jako um, lék pro e, e, lidi, jak tady hodláte v e, budoucnu naložit s takzvaným identifikačním pasem eh, eh, zvířat, například konňů. Tady je eh, nutno také zavést určitou sledovatelnost například mm, nemocných zvířat nebo i uhynulých zvířat a tak dále. Tolik mé otázky. Děkuji. Děkuji paní Reimers a nyní má slovo paní Merkis. Voorzitter, Děkuji Eh, pane předsedo. Eh, koňské maso, to se dostalo do titulku novin a toto koňské maso prošlo nizozemím. Jak eh, jsme na tom spravedli? Je chyba v pravidlech nebo je chyba v kontrolách? Hovořili jsme o zkušebních cyklech u vozidel, hovořili jsme o ehm, kontrole na národní eh, úrovni a víme, že existují různě eh, tolerantní kontroly. To, co se týká vozidel, se týká i masa. Ehm, v národní orgány provádějí kontroly různě často, různě přísně Ehm, nevím, zda by se měl vytvořit nový orgán dohledu a kontroly. V každém případě je třeba zlepšit situaci. A co udělá Evropská komise? Souhlasím s tím, co bylo řečeno eh, kolegou Šiltrem. Levné maso je pravděpodobně kořenem všeho zla. Eh, viděli jsme to i u eh, masa drůbeže dříve, i u jiných typů masa prodávaného velmi levně, které pak eh, vyvolalo skandál. Je tady také studie No, která um, hovoří o důsledcích trhu levného masa. To má dopad na kvalitu masa, které jíme. Grazie, presidente. E Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že tento skandál eh, koňského masa eh, nás nutí rychle reagovat. Musíme se postarat, aby se to nemohlo v budoucnu zopakovat. Jsou tady tři otázky. Za prvé, e, otázka samotného podvodu na spotřebiteli. E, spotřebitel konzumuje mm, produkt, který nechce. Za druhé, je tady otázka e, bezpečnosti potravin, ta konkrétně nebezpečná látka, o které tady byla řeč. Musíme to zopakovat. Eh, z důvodu krize v celé řadě členských států, včetně Itálie, eh, nebyly vyplaceny dotace pro eh, různé jezdecké kluby a mnoho koní, které měly závodit, se najednou ocitly na jatkách a můžeme si klást otázku, jak je kvalitní je takové maso. A třetí věc je otázka evropského občana, který v některých případech považuje koně za ušlechtilé zvíře, které má rád a rozhodně ho nechce konzumovat. Otázka eh, eh, se klade v oblasti označování, označování původu masa, typu masa. A já se ptám komise, kolik podobných případů proběhlo eh, v Evropě. A bylo konstatováno, že podobné případy nastaly v Evropě. Za druhé víme, o jak velký objem masa jde. Eh, kdy lidé mm, mohou jíst koňské maso místo označeného hovězího a jaký je systém kontrol, eh, který je v členských státech nejúčinnější. Máte údaje? Děkuji, další řečník. Děkuji budu velmi eh, rychlá. Myslím, že musíme být opatrní, aby této eh, krize nevzešla, nevzešla příležitost pro lidi nadnášet nejrůznější problémy. Eh, mnozí tady hovořili o sledovatelnosti. Kdybychom eh, byli měli značení země původu, byl by v tom rozdíl? Myslím, že ne, leda, že předpokládáme, že země z určité zemi má větší pravděpodobnost kontaminace než z jiné země, takže musíme tady hm, postupovat obezřetně. Dále, je to případ podvodu, ano, snad bychom se měli měli podívat na odpovědnost výrobců a činit je více odpovědnými a také odpovědnost musí nést i spotřebitele, kupující e, e, ráda bych viděla přísnější e, důsledky za takovéto podvody a chtěla bych, aby se komise podívala na celý ten řetězec od výrobce po spotřebitele, ale nemusí to být nutně jenom komise, ale může to být například i výbor Krym, je-li tady podvod. Děkuji za eh, minutu. Nyní má slovo Elena Antonesko. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, nu vreau să repet ceea ce au eh, afirmat colegii. Děkuji. Samozřejmě nebudu opakovat to, co již uvedli kolegové potřebujeme jasnější systémy verifikace, sankce a potřebujeme celoevropské eh, řešení. Já jsem chtěla promluvit na této debatě, protože eh, vzhledem k tomu, co řekli kolegové, panuje zde eh, velký zmatek, nedostatek jasnosti eh, ve vztahu k Rumunsku a roli Rumunska v tomto skandálu, anebo vůbec pozici Rumunska v tomto skandálu. Já myslím, že to musíme říci jasně. A sice Všechna obvinění směřující na eh, eh, Rumunsko jsou neopodstatněné a nespravedlivé. Myslím, že komise to, by to měla jednoznačně prohlásit, protože výsledky verifikace jsou eh, jasné. Značení koňského masa pocházejícího z Rumunska bylo provedeno správně a sledovatelnost byla zaručena. Nebyly tady problémy s nezávadností potravin, protože rumunské podniky zajistili nebo expedovali koňské maso co v souladu se všemi podmínkami hygienickými, veterinárními eh, kontrolami a tak dále. To znamená, že eh, eh, došlo k podvodu značení, ale někde jinde než v Rumunsku. Myslím, že je velmi důležité, aby průmysl, respektive abychom my identifikovali odpovědné pachatele, protože v sázce je věrohodnost tohoto průmyslového odvětví. Děkuji. Děkuji. Ano, jedná se o případ podvodu a žádné značení nepomůže proti eh, podvodům. Já jsem tvrdě eh, eh, jednala před rokem jménem parlamentu jako zpravodajka pro nařízení o značení potravin. Byla jsem také skeptická. Otázkou je, zda je to vůbec uskutečnitelné a proveditelné, protože většina požadovala značení ve třech stupních, což je velmi nákladné. Mám na mysli místo narození, eh, místo eh, držení eh, zvířete a pak místo porážky. My jsme navrhli předlohu předložili jsme ji komisi o značení původu Komise to nyní zkoumá a šlo také o značení původu zpracovaného masa, masa v hotových eh, produktech. Dokonce Eh, měsíce nám komise musí něco předložit a to může vyústit v legislativní návrh. Otázkou na komisi je, jak dalece pokročila v této věci, ale nutno zdůraznit, že bychom neměli eh, eh, nyní reagovat překotně a schválit něco, přetavit to do zákona, co není prakticky proveditelné. Nemá smysl přijímat nerealistické zákony a ostatně považuji to nyní za národní problém. Potřebujeme tvrdé tresty, to je to jediné Musí to stát mnoho peněz, eh, případně i odnětí svobody a eh, ten podnik musí být zavřen. Děkuji. A nyní má slovo Pavel Bok. Ah, yeah, thank you, Chair. Uh, I, will also not repeat. Děkuji. Já eh, také nehodlám opakovat všechny dobré myšlenky, které jsme vyslechli, ale je zde jeden, jedno jednoduché řešení. Rozšířit Eh, systém eh, značení i na eh, zpracované výrobky. Rád bych na to slyšel názor komise. Děkuji a nyní má slovo Bart Stas. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o značení původu do konce roku, má komise předložit eh, hodnocení dopadu. Pokud jsem to dobře pochopil, existuje již dohoda s ministry zemědělství v tom smyslu, že komise ještě do léta letošního roku předloží tuto studii dopadu. Já bych se tady chtěla zbat, jaká je situace. Jedná se o spotřebitelský podvod. Členské státy jsou těmi, kdo by měl systém uspořádat tak, aby ty kontroly byly skutečně relevantní a účinné, tak, aby byly řádně vymáhány právní předpisy společenstvím. Eh, byl tady uveden příklad Nizozemska, kdy hospodářský subjekt tedy prodával koninu pod označením hovězího a byl už v loni dokonce pro stejnou věc souzen. Uh, a možná tedy už tehdy by bylo lepší postupovat lépe a provést nějakou analýzu rizik. Dále kontrolní postupy. Máme eh, v Irsku orgán pro zajištění bezpečnosti potravin, ale eh, těch lidí není dost, je jich tam třeba 90 na celou zemi a má-li ten systém fungovat, je třeba více investovat do lidských zdrojů a také do vybavení protože jinak ta naše doporučení zůstanou jenom na papíře, pokud se více neinvestuje do zdrojů veterinárních úřadů. Tento parlament by měl třeba každý rok organizovat diskusy o tom, jaká je situace, aby se jasně řeklo, jak jednotlivé členské státy postupují, Myslím si, že ty veterinární úřady by si zasloužily lepší podporu, ale také členské státy a jejich orgány by měly vést takovouto diskusi. Řečník byl přerušen. Vicky Ford. Vicky Ford. Děkuji tři věci. Ano, jedná se o podvod a ten musí být stíhán eh, s co možná nejpřísnějším trestem. Důvodem je to, že potřebujeme zpětnou dohledatelnost v potravinovém řetězci, tak abychom zabraňovali šíření chorob. Eh, vzpomeňme si na ten příhodu nebo tu situaci s eh, bakterií E. coli nebo před pěti lety v mém regionu byly eh, tedy nějaké eh, mrtvé krůty, které se dostaly z Maďarska do Safolku, tehdy se šířila ptačí chřipka a vlastně eh, ta, tyto krůty byly naporcovány a prodávány jako britský produkt. Takže musíme mít skutečně takové značení potraviny, které bude fungovat. A dále je to ehm, Eh, také otázka toho, jak nakrmit stále rostoucí počet obyvatel. Promiňte. Jak tedy nakrmit stále rostoucí počet obyvatel? Někteří lidé říkají, že by, se, že by si lidé neměli kupovat levné potraviny, no ale mnoho lidí si dnes už nemůže vůbec potraviny dovolit, mají s tím velké problémy. V, v jiném výboru, kde působím, kde jsme hovořili o rozpočtu na výzkum v oblasti potravin, se kolegové eh, v parlamentu dohodli, že vyškrtnou stovky milionů eur na výzkum v oblasti potravin a právě v době, kdy naši občané by potřebovali větší investice. Tak takže prosím, eh, bojujte za to ve svých frakcích. A závěrem má slovo Sophie Okony, která je sama zpravodajkou eh, pro značení eh, masných produktů. Minuta 30, prosím. Merci, Děkuji, pane předsedo. tato záležitost je otázkou podvodu. Jedná se o trestný čin. Jak už to řekli kolegové, neměli bychom eh, tedy vytvářet nějaké emoční právní předpisy, neměli bychom eh, eh, tedy nějak se snažit právně upravovat konkrétní trestný čin. Uvědomme si, co se stalo to vyšetřování prováděl Europol. To je, myslím, zajímavé, protože to zajišťuje opravdu neutralitu tím, že to jedna eh, prošetřuje Europol. A mm, Evropská komise by měla zajistit, aby systematicky u takovýchto podezření z podvodu Europol vedl vyšetřování. Vzpomínám si na eh, naklíčené osivo eh, dovezené z Egypta přes Německo, které také způsobily úmrtí eh, a obvinovaly se z toho eh, španělské okurky tehdy. Takže myslím, že skutečně ten Europol může zajistit tolik potřebnou neutralitu. Druhá věc. Vlastně problém toho putování potravin, to není ani otázka toho masa. To maso šlo z Rumunska na jich Francie, tam to bylo na mleto a potom se to dostalo do firmy Komižel. Ale problém je v těch jednáních. Dohledatelnost je dobrá, protože během několika hodin se podařilo najít celou tu cestu. Ale problém spočívá v kontrole a v postizích. A právě tam bychom měli být důslední a dobře pracovat. Ještě poslední věc, položme si také otázku eh, bezpečnosti potravin, které pochází ze zemí mimo EU. Já vůbec ani neuvažuji o tom, co se objevuje v potravinách ze zemí mimo EU. To je opravdová otázka. Děkuji za tuto minutu 30 a nyní eh, bych rád předal slovo Paule Testory, generální ředitelce DG Sanko. Prosím. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím zodpovědět jednotlivé otázky a pokud něco opomenu, omlouvám se, před těch otázek bylo opravdu hodně. Svůj příspěvek rozdělím na pět témat takže pokud jde o dohledatelnost a značení, máme právní předpisy velice propracované, v podstatě vůbec nejpropracovanější na světě. A díky našim právním předpisům e, ta dohledatelnost zafungovala. Byli jsme schopni zjistit distribuční řetězec, nevím jestli za několik hodin, ale možná za několik hodin či dní a bylo složitější zjistit, kde k tomu podvodu došlo. Z prostého důvodu, když se podvod eh, nějak provede, tak se samozřejmě dělá tak, aby se na něj nepřišlo. Takže bylo obtížné zjistit, kde došlo k tomu samotnému podvodu. Ale ten distribuční řetězec Rumunsko, Francie, Lucembursko, Spojené království, ten byl zjištěn opravdu během jednoho, dvou dní a to je právě díky systému zpětné dohledatelnosti. My jsme jediní na světě, kdo takový systém má. Žádná jiná oblast ve světě nemá systém zpětné dohledatelnosti, který by fungoval stejně jako náš. Takže než začneme volat pro, po větší dohledatelnosti, tak měli bychom to zvážit. Já nechci skutečně vytvářet právní předpisy tam, kde už jsou. Druhá otázka, značení původu. To je něco jiného. E, I když víme tedy původ a tady já nechci zaujímat stanovisko k tomu, zda máme označovat eh, i původ masa jakožto přísady. Tady, protože tady se jednalo o maso jako přísadu v hotovém jídle. Víme, že parlament nebo někteří poslanci o to požádali, my pracujeme na zprávě. Příprava takové zprávy není jednoduché, protože máme externě zadanou eh, studii o proveditelnosti, o nákladech, Pokusíme se to urychlit a můj komisař i přijal závazek v tomto smyslu, protože kolegium nás požádalo, aby ta zpráva byla připravena do konce roku. My to zkusíme už na podzim, ale chceme, aby ta studie byla seriózní, takže to samozřejmě asi nestihneme do léta jak tedy požadovali někteří ministři. Takže pokusíme se to eh, předložit co nejdříve na podzim. Ale i kdyby byla povinnost označování tohoto původu, tak samozřejmě ten podvod by mohl proběhnout úplně stejně, protože to byl podvod. A podvod spočíval v názvu druhu, ne v původu. Takže tam bylo vlastně eh, podvodné označení druhu zvířete. Tak, eh, podvod. Je pravda, mnoho poslanců se ptalo, proč nemáme větší sankce Měly by to být trestně právní postihy. Pokud podvádíte v oblasti potravin, měly by zde být trestně právní postihy, ale to je v pravomoci členských států. Někteří poslanci se ptali, máme jasnější obrázek o tom, jak, jaké jsou postihy v jednotlivých státech? Ne, protože to je v pravomoci členských států. My jsme říkali, že ty postihy by měly být přísné, odstrašující, ale nemůžeme se vměšovat do pravomoci členských států v oblasti postihů. A teď, kdo kontroluje v případě, že nejsou žádné postihy? Chci připomenout, paní eh, McGuinness říkala, že toto vlastně byla sebekontrola dané firmy. Ta firma ve Spojeném království zjistila, že tam je eh, koněské maso. To byla kontrola, kterou si ta sama dělala Eh, ta firma dělala sama. A bylo to proto, že o dva týdny dříve byla oficiální kontrola ve firmě jiné v Irsku a Findus se rozhodl, že posílí tu vlastní kontrolu. Takže náš kontrolní systém funguje. Jsou to úřední kontroly a potom také sebekontroly těch firm. Já vím, že to je složité, ale naše reakce by měla být spíše taková. Díky bohu, že máme právní předpisy a že máme kontroly, protože jenom díky tomu jsme přišli na ten podvod. Ale podvody prostě jsou součástí lidské hospodářské činnosti. Vždycky se najdou podvodníci. A zvláště v okamžiku, kdy cena potravin, jak říkal pan Schleiter, proč cena potravin je nízká. Ano, je to pravda. Víte, že podíl potravin v rodinném spotřebním koši se nadále snižuje. Takže před 15 lety to bylo třeba 30% na potraviny a v současnosti je to eh, 15%, v některých zemích dokonce méně a tento toto procento se stále snižuje. A je tedy jasné, že e, hospodářské subjekty a maloobchodníci musí reagovat na požadavek spotřebitelů, kteří chtějí nižší cenu. Protože cena to je to hlavní, co zajímá spotřebitele. To se ukazuje ve všech výsledcích eurobarometru, zvláště není v době hospodářské krize. Takže také máte jenom ty možnosti, které vám poskytuje vnitřní trh. Eh, hledáte tedy dodavatele potravin v, tam, kde to je méně nákladné. Ale tak prostě funguje v Evropě naše výroba potravin. A díky vnitřnímu trhu můžeme říci, že ta, ty předpisy, které eh, upravují tuto otázku v členských státech, jsou eh, stejné. Říkala jsem, že, eh, respektive neměli bychom říkat, že je třeba kriminalizovat vnitřní trh, tak jako to učinil pan Nutel. Já si myslím, že právě naopak je to velká výhoda vnitřního trhu, protože máme předpisy, které jsou stejné, rovnocené a náš potravinářský průmysl tedy má možnost eh, hledat dodavatele, aby se snížila cena. Jaká byla reakce Evropské unie? Během několika hodin byly informovány všechny členské státy prostřednictvím systému rychlého varování. Tento systém se týká především bezpečnosti potravin, ale pokud je zde potenciál e, otázky bezpečnosti potravin nebo porušení právních předpisů, a toto bylo porušení evropských právních předpisů, pak se tedy e, zafunguje ten systém rychlého varování. Takže jsme informaci e, předali a také Jakmile nám francouzské orgány řekly, jaký byl ten distribuční kanál, tak jsme o tom také informovali. V pátek jsme rozhodli, že zavedeme plán zvýšené kontroly. Proč tato doporučení, paní Grosten? Protože nemáme právní základ pro přijetí závazného rozhodnutí, ale získalo se to podporu členských států. Je to doporučení, je to rychlé, eh, zveřejníme to zítra ráno a začneme to provádět. Budeme, my budeme financovat 75 eh, těch odhadovaných nákladů a Eh, rozhodli jsme se, že to bude během jednoho měsíce, protože jsme chtěli vytvořit rychlou reakci pro spotřebitelů, nechtěli jsme, aby se to táhlo měsíce a měsíce a rozhodli jsme, že budeme provádět testování DNA a testování reziduí fenylbutazonu. Proč? Protože v tomto okamžiku veškerá zjištění se týkají eh, špatného označení. Ale objevuje se každý rok několik vzorků koňského masa, které obsahuje fenylbutazon. Je to vlastně eh, povinné testovat eh, na tuto látku. D- testy DNA nejsou povinné, ale v závislosti na množství produkovaném v, jednotlivých členských státech je zde i povinnost testovat na fenylbutazon. My jsme se rozhodli tento test ještě posílit, protože chceme-li uklidnit spotřebitele, musíme je uklidnit i z hlediska bezpečnosti potravin. Nejedná se tedy jenom o druh zvířete, ale také o zdravotní nezávadnost. A proto jsme se rozhodli takto postupovat. Ještě několik rychlých odpovědí. E, klonování. Pan Líze to tady nadnesl. My dokončujeme hodnocení dopadu. E, Zhruba během dvou měsíců by to mělo být dokončeno. A na základě hodnocení dopadu, pokud tam budeme mít tedy e, jasnou odpověď, tak komise z toho vyvodí další kroky. Pokud jde o nařízení o hygieně, my nechceme nijak zmírnit e, ty požadavky hygienické, my chceme zachovat eh, takovou základní zásadu, že národní orgány zodpovídají za dohled nad jatkami a eh, producenty masa. Ale chceme umožnit, aby některé úkoly, třeba odběr vzorků, prováděli zaměstnanci firmy. Ostatně třeba už u drubežího to tak funguje a chceme, aby národní orgány si mohly ty kontroly eh, ušít na míru s ohledem na rizika. Takže nejedná se o změnu přístupu, ale jedná se spíše o takové uspůsobení a také o omezení byrokracie. Část parlamentu chce, abychom omezovali byrokracii, část parlamentu chce, abychom posílili právní předpisy, takže my se vždycky snažíme najít tu vhodnou rovnováhu mezi eh, eh, sledováním rizik a nevytvářením přehnaných nákladů. Dále, co rozhodli ministři minulý týden a co se bude jednat na radě? Eh, tak to téma bude na programu, protože samozřejmě z politického hlediska to zbuzuje obavy, ale nebude přijímáno žádné rozhodnutí. Asi bude požadavek na komisi, aby se zabývala značením původu. Protože ta stejná situace jako v parlamentu, kde polovina poslanců chce označování masa jako přísady a polovina, která to nechce, tak úplně stejná situace funguje i na radě. Dále, kolik kontrol provádíme v oblasti potravin jsme je to jediná politická oblast spolu s jadernými otázkami a rybolovem, kde existuje vlastní inspekční orgán EU. My máme vlastní inspektory. Máme 110 inspektorů, kteří e, kontrolují, jak členské státy provádějí kontroly. A provádějí e, asi 200 až 300 respektive je to asi 200 až 300 inspekcí v Evropě, výsledky jsou transparentní, veřejné a díky tomuto inspekčnímu orgánu můžeme říci, že náš potravinový řetězec je dobrý, že je bezpečný. Takže kvůli tomu, že se stal jeden podvod, nemůžeme si myslet, že náš potravinový řetězec je nebezpečný. Ne, je velice bezpečný. K podvodům dochází, ale eh, jejich množství je omezené. Myslím, pane předsedo, že jsem se pokusila takto zodpovědět na všechny otázky. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Testory. Dnes je eh, přítomna také EFSA, Evropský úřad pro bezpečnost potravin a eh, jejím zástupcům bych také chtěl udělit eh, slovo. Je to pan Bernhard, vedoucí hodnocení rizik a vědecké pomoci. Děkuji. Děkuji, že dáváte EFSE možnost eh, také vystoupit v této rozpravě. Chtěl bych ještě říci něco, co už řekla komise. K dnešnímu dní není eh, žádný, eh, žádný důkaz, že by šlo o eh, zdravotní závadnost. Je to prostě podvod a není to zatím, není to alespoň prozatím problém zdravotní závadnosti. Pokud jde o nějaká rezidua, tak tady by se mohlo prokázat, že by to mohla být trošku závažnější věc, rozsáhlejší věc, věc, na tom pracuje EFSA eh, ve spolupráci eh, s Evropskou komisí, kdy pracujeme na modernizaci eh, inspekcí a kontrol v červnu 2013. Toto téma zvládneme. Pane předsedo, já myslím, že jsou tady tři možné obavy u koňského masa. Jedna eh, možnost je parazit, který je velice vzácný, nicméně může se objevit eh, tento parazit trechinela. Je to, řekněme, jeden kůň ve 100 tisíci eh, koních, který může mít takového parazita. Je to výjimečné, ale stává se to. Pokud jde o další látku, fenylbutazon, o tom se tady hovořilo, to je Eh, látka proti zánětlům, eh, používá se dříve i v humánním lékařství, eh, teď se ovšem používá jen u některých velice závažných případů zánětů, ale používá se ve veterinárním lékařství u konů. Koně, kteří prodělají léčbu fenylbutazonem, nemohou být poslány na jatka pro lidskou konzumaci jejich masa. Je to velice jasný předpis, máme testování, monitorování spolu s členskými státy. Členské eh, státy testovaly několik tisíc vzorků za loňský rok a opravdu jen velice malý počet vzorků projevuje takovouto látku. A za třetí v ne- máme ještě eh, chemi, kadmium jakožto chemické eh, reziduum v mase. Je to opět velice eh, malý počet případů, kdy se odhalí přítomnost kadmia v koňském mase. Čili jinými slovy, dá se říci, že z hygienického a zdravotního hlediska je vlastně koňské maso velice bezpečné. Je jen velice málo rizik pro spotřebitele. Případ, o kterém zde diskutujeme, není případ bezpečnosti potravin, ale případ podvodu. Eh, když se objeví některé nové údaje teď po posíleném režimu kontrol a inspekcí, eh, kdy spolupracujeme s agenturou EMA, eh, tedy agenturou pro lékařské aspekty, věci dále zkoumáme, sledujeme a monitorujeme a bude-li to nutné, přijmeme příslušná opatření. Děkuji, tím jsme dospěli k závěru debaty. Myslím, že to bylo potřebné ale ještě si tady někdo přeje slovo. Chrissy Davisy, máte ještě doplňující otázku? Pane předsedo, dovolil byste ještě doplňující otázky? A nebo jednu doplňující otázku? Paní Testory nás musí opustit za pět minut. Mám tady ještě dvě žádosti o doplňující otázky. Linda McEwan a Chris Davis. Prosím, Lindo, jako první. Frau McInnes. Paní McGuinness. Jedna minuta, prosím. Já mám... Lindo, já se chci zeptat paní Testory. Eh, smysl značit uh, původ masa znamená, že podnik, a respektive maso jako takové, znamená, že podnik bere větší odpovědnost na sebe. Co byste eh, mi řekla jako spotřebitelce, abych pochopila, že eh, se něco změní, protože ten stávající systém selhal. Nebyla to jedna firma, bylo to několik eh, firm společ, a společné produkty. Hovořila jste o byrokracii. Zajímalo by mě, kolik nyní vynaložíme na ty testy a kontroly, které by měly posloužit k obnově spotřebitelské důvěry. Takže zamítáte značení v masných produktech a co jiného navrhujete, aby podniky vzali na sebe odpovědnost za potravinový řetězec. Chrissy Davisy. Já rád akceptuji, že evropská eh, pravidla označení jsou nejlepší na světě. Chápu také, že eh, musí být prováděny národními vládami, ale když se podívám na legislativu, tak nevidím, kde je tam vysvětleno, jak to mají eh, členské státy provádět. Máme tedy 27 různých prováděcích systémů. Eh, evropské legislativy. Někteří to možná dělají, jiní možná ne. A zdá se, že nemáme vůbec žádný eh, důkaz, hromadný důkaz o tom, eh, jak se tento zákon provádí nebo jaké sankce se uvalují za přestupky. Je tomu tak? Paní McGuinness, děkuji. Moje otázka se vztahuje na EFSU a její pro spojení s potravinovými kontrolními úřady pro nezávadnost potravin, jako například eh, tu v Irsku. Podle mého názoru má každý takový kontrolní úřad své vlastní pravomoci. Jak to může být pak koherentní? Irsko například zkoumá autenticitu potravin. V eh, Spojených mm, v Velké Británii eh, to takto nedělají. Nevím, jak postupují v jiných členských státech. Já jsem se domnívala, že máme tyto agentury v členských státech a všichni, nebo všichni všechny mají stejnou působnost. Zjevně nikoli. A e, tady e, jde o to, co již uvedl Chris. Asi e, to provádění se různí země od zemi. A na to by se měl asi tento výbor podívat, abychom zajistili koherenci postupu agentur národních. A je nutno samozřejmě i zajistit nezávislost a také disponibilitu informací pro spotřebitele. Děkuji. Ta zpětná sledovatelnost je určitě velmi důležitá. Když se podívám na situaci. Každou minutu se vynožuje další případ. Nyní se to už týká guláše a eh, eh, také eh, Aldi a jiné podniky v mm, Německu prohlašují, že nejsou pachateli, ale oběti. E, znamená to tedy, že něco v tom systému nehraje. Byť máme ten nejlepší, nejkrásnější systém. Když se tento skandál začíná šířit, musíme uvažovat o tom, zda je skutečně ten systém značení v pořádku, anebo zdali bychom přece jenom neměli iniciovat, nebo jsme neměli iniciovat již v roce 2001, když byla ta příležitost iniciovat přísnější pravidla pro značení e, potravin. A to bylo ale eh, tehdy eh, zamítnuto, včetně těch eh, zpřísněných sankcí, které jsme žádali. A proto bychom se nyní neměli tvářit, že máme skvělý systém. Kdo chce si koupit konské maso, ať si ho koupí, ale nikoli oklikou, že se to vlastně pod falešnou chybnou etiketou dostane na pulty potravin. Samozřejmě proti zneužití nemáme nikdy stoprocentní ochranu. Nevím, jak to mám lidem ale vysvětlit, E, o víkendu jsem dostal bezpočet telefonátů na toto téma a důvěra skutečně bere za své. O tom bychom si měli lámat hlavu a ne e, mít si ruce e, v nevinnosti pokud spotřebitel téměř v každém, v každém supermarketu v členských státech Evropské unii dostane místo hovězího masa koňské maso, nedopatřením nebo omylem, tak se nesmíme tvářit, že se nic neděje. Paní Testory, máte slovo. No, thank you very much. Děkuji vám. Jenom eh, prosím, abychom si představili množství tun, eh, které se, kterých se týkal tento podvod eh, v tom francouzském podniku. To je 20 tun. Zatím to máme tento údaj 20 tun ze 100 tisíc tun, které se konzumují v Evropě, ehm, tedy koňského masa. Hovoříme o 0,02%. 0,02% z celkového množství eh, koňského masa, které se pohybuje v Evropě. Je pravda, že je to velmi závažné. Ano, Eh, protože je to podvod. Podvod je velice závažná věc, ale prosím, eh, tady máme odpovědnost vůči spotřebiteli. A, eh, otestovat ten zbytek, ano. To tisíc testů, které stojí 100 eur, protože chceme teď reagovat na tuto situaci. Já nevím, třeba za měsíc Možná za měsíc zjistíme, že je to trošku eh, eh, širší problém, ale zatím se ukazuje, že je to jeden závažný podvod, velký podvod, 20 tun, ale není to celý systém, který by byl podvodný. A proto my v komisi říkáme, chceme financovat řadu testů, potřebujeme jeden měsíc, chceme rychle vědět, jaká je situace koňského masa v Evropě. Takže v dubnu, až budeme mít výsledky, pak vyvodíme závěry. Momentálně chci říci, myslím, že náš systém kontroly a náš systém sledovatelnosti funguje. A otázka je e, označení původu. Vy se domníváte, že to bude e, vést subjekty k tomu, že nebudou používat maso od jinot, ale to znamená, že byste vlastně chtěli převést na národní úroveň ten jeden velký trh, že by vlastně bylo odrazující pro hospodářský subjekt použít maso z jiné země. Tak jste to řekli. No, ale dovolte ještě, abych dokončila tady tuto odpověď. Proč všechny agentury mají tady různé systémy. Hovoříme o interní organizaci v členském státě, eh, takže některé členské státy mají pravomoc kontroly, která je v rámci ministerstva, jiné členské státy mají kontrolu, která eh, funguje v agentuře, podobně jako je to eh, v Evropě, kdy je to u nás, v našem oddělení jsou ti inspektoři. Eh, když tedy někde, někde v některých členských státech jsou nezávislé agentury pro kontrolu a v některých členských státech jsou kontrolní orgány v rámci ministerstva. Já nenavrhuji jednotný model, protože já eh, nechci zasahovat do svobody členského státu zorganizovat si své eh, útvary, jak si přejí. Důležité ale je, aby vědecký posudek zůstal zcela jasný a transparentní a abychom všichni měli stejnou sílu v kontrole čtyři členské státy e, musí mít dostatek inspektorů, aby mohli kontrolovat, jak je právní předpis aplikován. A opět e, můžeme říci, že toto kontrolujeme na Kontroluje se to na úrovni členských států a ta kontrola je přijatelná. Linda McEvan by chtěla eh, stručně něco objasnit. Um, Paule. Já bych chtěla eh, jednu věc objasnit. Já netvrdím, že bychom měli věci označovat proto, aby eh, země nedovážely maso odinut. Já jenom tvrdím, že musíme žádat od podniků, aby označili maso, aby oni, ty podniky, věděli, odkud maso přichází Eh, to znamená, že když použijí maso do lazání, tak musí vědět, znát celou, celý ten řetězec, zásobovací řetězec a musí se více starat o svůj, o svůj produkt. Všechno, co bylo doposud řečeno, eh, všechny náklady, eh, o kterých se tady hovoří, to všechno je z veřejných peněz. Říkáte, že by tady mělo být více inspektorů, platit by se měly testy a podobně v době úspor v rozpočtech, řekněte mi prosím, dejte mi jeden eh, návrh Eh, od komise, aby tady byla větší odpovědnost podniků za zásobovací řetězec. E o to vás žádám, jak donutit velké korporace, velké podniky, aby byly opravdu odpovědné za produkty, které dávají spotřebitelům. Tak to v podstatě mě, mělo být pouze objasnění nyní, ale má ještě paní Testory příležitost odpovědět, protože poté nás musí opustit. Prosím. Já se nadále, E, já si myslím, že i nadále, že je třeba mít efektivní kontrolu a, e, kont- a podnik musí platit za tu kontrolu. E, doposud pouze řetězec masa platí za kontroly, ať už EU nebo členských státech. A my navrhujeme v našem balíčku, že každý podnik bude platit poplatky za za kontroly eh, v závislosti na tom, jak velké riziko je s tím spojeno, ale musí tady být oficiální účinná kontrola. Tak mnohokrát vám děkuji, tím jsme dospěli k závěru eh, debaty. Myslím, že bylo velmi smysluplné diskutovat o tomto tématu a doufám, že neupadne toto téma tak eh, rychle do zapomnění, jak obvykle, ale že z toho vyvodíme eh, poučení. Přeji eh, všem kolegům hezký večer a uvidíme se zítra přesně v 9 hodin ráno na hlasování. Prosím, přineste si sebou své hlasovací kartičky a ještě jednou vám přeji všem hezký večer.